Vážení kolegové, navrhuji, abychom začali, i když nás tady zatím ještě není příliš mnoho, ale snad můžeme říci, že všichni ti, které zde potřebujeme, tady jsou. Dobře, Začněme tady přijetím pořadu jednání, sdělení předsedy a schválení a schválení doporučení koordinátorů. Navrhuji vám tedy pořad jednání minus bod 4 o mezinárodní ochraně paní zpravodajka Geom. Tento bod se odkládá na příští schůzi výboru Libe. Dále bych vás také chtěla upozornit, že hlasování o návrhu stanoviska předsedy tohoto výboru, výboru EKON, Tedy tento bod bychom chtěli doplnit jako bod 16b z důvodu naléhavosti. Týká se návrhu nařízení rady týkající se konkrétních úkolů Evropské centrální banky, týkající se politik v souvislosti s obezřetnostním dohledem, neboli jinými slovy ten jednotný dohledový mechanismus. Takže to je něco, na co musíme reagovat rychle. Můžeme tedy považovat pořad jednání za přijatý? Ano. Dále bych také chtěla požádat o odsouhlasení následujícího jmenování eh, zpravodajů pan Stovals za ALDE pro následující dvě zprávy. Jednak míra spolufinancování Evropského uprchlického fondu, Evropského fondu pro návraty a pro návraty příslušníků třetí zemí a také spolufinancování Fondu pro externí hranice pro některé členské státy, které mají potíže v souvislosti s finanční stabilitou. Pan López Agiat byl jmenován jako zpravodajem pro zprávu z vlastní iniciativy pro implementaci stokholmského programu. Dále pan Jurgos Papanikolao byl jmenován zpravodajem k návrhu stanoviska pro udělení absolutoria za finanční rok 2011. Ty se tedy zeptat, zda toto výbor schvaluje. Ano, výborně. Dále bych vás chtěla požádat o schválení zápisu z února 27. 27. 20. února a dále také 20. října. To je ještě rok 2011, tady máme dokonce. Dobře, nejsou k tomu žádné připomínky. Respektive můžete vznést námitky až do konce příští schůze, chápu-li to dobře. Čili nepotřebuji vaše okamžité schválení. Takže vzhledem k tomu, že zpráva paní Guillaume se odkládá na příští schůzi, tak se rovnou dostáváme k bodu 5 tohoto jednání, což je zpráva pana Kláse k integraci přistěhovalců, její dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace sociálního zabezpečení. Zde lhůta pro předložení pozměňovacích návrhu je 23. listopadu ve 12 hodin. A nyní bych nejprve chtěla dát slovo panu zpravodaji, aby zprávu představil a dále proběhne rozprava. Pane Klasy. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Náš výbor LIBE je vyzýván, aby předložil stanovisko Zodpovědný je za toto téma výbor EMPL. Jde o integraci migrantů do pracovních trhů členských států. Obdrželi jste příslušné podklady. Já předpokládám, že jste se s obsahem seznámili. Možná bych řekl pár slov k zásadní filozofii mého návrhu. Jde o věci, eh, které se málo kdy zmiňují eh, v dokumentech našeho výboru nebo celkově Evropského parlamentu, pokud jde o tedy migraci a integraci. Je to problematika možnosti absorpce, musíme se tím zabývat situace, že situace v členských státech je rozdílná, ovšem konstatujeme, že v mnoha členských státu, státech, především ve starších členských státech, tato věc naráží na problémy. Do Evropské unie přicestovala celá řada uprchlíků nebo migrantů, aniž by bylo možnost poskytnout jim dostatek obydlí, pracovních míst a tak dále. Pokud se podíváme například na město Brusel, tak pokud se tady rozhlédnete, tak si jistě budete vědomi toho, jaké výzvy zde e, jsou a budou v budoucnosti. Je tady mnoho lidí, kteří ne, přišli, ale nemají žádnou perspektivu, naději na pracovní místo a další věci. Je potřeba mít dostatek práce a musíme se podívat na eh, občany z našich členských států. Velmi často je to tak, eh, že existují systémy pro slučování rodin a takto se lidé, eh, tito lidé dostávají do Evropské unie. Je to ale také proto, že nemají žádnou možnost podobného platnění ve svých vlastních zemích. Tímto ovšem do Evropské unie dostáváme lidi, kteří nemají žádnou naději na zaměstnanost, jsou sociálně marginalizováni, eh, vytváří se sociální geta. Problém eh, lidí s nízkým vzděláním nebo s vůbec žádným vzděláním, to je něco, co je velmi rozšířené u migrantů a má to proto také finanční dopady na naše sociální systémy. První rozprava o tomto stanovisku a tady se rozlišuje mezi legální a nelegální migrací. Lidé, kteří se sem dostávají nelegálně, se rozhodují zcela vědomě a neměli by očekávat, že s nimi bude nakládáno stejně jako s těmi, eh, kteří se do členských států dostali legálním způsobem. Je to na členských státech, aby vytvořili vlastní politiku, která povede k tomu, že ti, eh, kteří sem přicestovali nelegálně, se budou muset vrátit. To je podle mého názoru stanovisko, které bychom mohli předložit výboru pro sociální věci. Děkuji mnohokrát, kdo si tady přeje vystoupit, pan Bronx a dále si zaznamenám seznam. Děkuji. Jak pan Klajs uvedl, Stárnoucí obyvatelstvo zemí Evropy se často používá jako ospravedlnění pro imigraci. Zatímco populace stárne, v důsledku toho, že se nám prodlužuje míra délky života, což je samozřejmě chválihodné, zejména i s ohledem na můj věk, ale také s ohledem na to, že klesá porodnost. Proč porodnost klesá? Tak do jisté míry i z důvodu vnitrostátních a evropských politik. Celá řada eh, věcí, jako je vlastnictví domů, zaměstnanost a podobně, k tomu přispívá a to vše vede tedy k eh, nežádoucímu poklesu porodnostmi. Samozřejmě ty politiky, které k tomu vedou, můžeme určitým způsobem upravit, spíše než abychom přijímali extrémní opatření v tom smyslu, že sem přivedeme velké množství lidí, které nahradí ty nenarozené osoby. Jestliže je zde nedostatek určitých pracovních povoláních, tak můžeme se jistě vyškolit a vzdělat naše vlastní lidi. E, v dokumentu z roku 2010 Komise Evropa 2020 na straně 7 se říká, že Evropa má celou řadu silných stránek, můžeme se spoléhat na silné stránky a kreativitu našich lidí. Komise nikdy neuvedla nic správnějšího tom smyslu, že Evropa by se měla právě snažit doplnit eh, ty chybějící kapacity a ne sem přivádět talentované lidi ze třetích zemí, což následně tyto země uvede jenom do horší situace. Když do Evropy budeme přivádět stále nové talentované, vzdělané osoby, tak to fungovat nemůže. Imigranti nejsou přece nějaké eh, zboží, z nichž najednou sejmě, sejmete jejich kulturu a oni si jen tak převléknou kabát, když vstoupí do Evropy. Ne, oni naopak jsou zakotveni ve své kultuře a ve chvíli, kdy do Evropy přijde velké množství takovýchto osob, tak se z částí Evropy jak se stanou země třetího světa nebo oblasti třetího světa. Jak s tím můžeme naložit? Tak jednak můžeme omezit počet těchto osob, ale jak uvádí pan zpravodaj, tak na každého dospělého, obvykle dospělého muže, eh, sem přichází sedm dalších osob, včetně závislých dětí. A to jsou jenom takové eufemizmy, které často slyšíme. Eh, také jsme slyšeli, že ta zpráva zcela nepopisuje reálnou situaci, protože někdy prostě dokonce jsou to jenom takové určité zástěrky. V tom smyslu, že oni sem třeba přicházejí se vzdělávat, ale to vzdělání, ty vzdělávací kurzy v podstatě neexistují, jsou to jenom formální zástěrky. A potom ještě jedna věc, kterou tady zmiňuje pan zpravodaj, Uh, hovoří se o tom, že svoboda pohybu eh, a svoboda přivádět sem osoby z třetích zemí, to je poměrně absurdní koncept, když tady máme takto velký počet nezaměstnaných osob. To už je prostě šílené. Děkuji, pane Bromsi, děkuji vám za toto vystoupení. Máme ještě dostatek času, takže tady se můžete vyjadřovat, jak chcete, ale u dalších bodů budu, budu muset požádat o stručnost. Paní Sipa. Děkuji, paní předsedkyně. K tomu, co bylo řečeno, bych se dalo ještě dodat řada bodů. Já se chci omezit ale na dvě věci. Za prvé, nevycházím z toho, že eh, zrušíme zrovnoprávnění mužů a žen, protože doufáme, že se budeme rodit eh, více dětí. Myslím, že řešení by bylo, že by ženy a muži měli větší možnosti sladit e, soukromý a profesní život. To se mi zdá být smysluplná cesta. Co se týče tvorbu těch get a vylučování osob z, z třetích zemí, protože jsou chudí a nevzdělaní, tak o tom vzdělání musíme ještě mluvit. Ale chci tady říci, že vylučování a budování tvorba get ve našich zemích um, probíhá i co se týče našich občanů, pokud jsou chudí. To není čistě problém migrace, takže bychom neměli směšovat různé problémy. Děkuji mnohokrát dále, paní Flout. Oui, donc sur la question de, de, des migrations. Pokud jde o otázku eh, migrace práce, eh, to, jak mm, migranti mají dopad na trh práce a vliv eh, sociální, ekonomický, kulturní na naši společnost, s ohledem na to vše si myslím, že tady vlastně je taková směs všeho možného, co zahrnujeme do otázky migrace. Já tady velmi očekávám od našeho výboru, eh, že navrhne eh, toto stanovisko. Mnohé očekávám také od výboru EMPL, kde samozřejmě si uvědomujeme celou řadu věcí, například to, že například od toho, co se říká a opakuje, to nejsou přistěhovalci, kdo by byli těmi nejchudšími, nebo nemigrují ti nejchudší, ale často jsou to ti, kteří mají určitý eh, kapitál, vzdělání, ekonomický kapitál, protože na to, abyste mohli migrovat, potřebujete určité zdroje a jejich míra vzdělání se velmi často přibližuje a v průběhu let se stále více přibližuje úrovni vzdělání našich vlastních občanů. Dále je tady opravdový problém a to v souvislosti se schopností naší společnosti zaměstnat tyto přistěhovalce, poskytnout jim pracovní místa, která by odpovídala míře jejich vzdělání a kompetencí. A e, já si myslím, že přijímající společnosti by tady mohly i něco získat. Ovšem tito imigranti, kteří dříve byli spíše dobře vzdělaní, eh, vlastně nenachází možnost eh, vhodného zaměstnání, které by odpovídalo úrovně jejich vzdělání. Musíme mít také na paměti, že tito lidé nepřichází velmi často z těch nejchudších zemí, ale spíše z rozvějících se zemí a to vše podpírají nejrůznější studie na nejrůznějších úrovních. Mnohokrát už se to analyzovalo a bylo by dobré, aby to stanovisko, které předložíme, neopakovalo myšlenky eh, již zaběhnuté, někdy také mylné předsudky o eh, migrantech, především pracovních. Musíme tady také eh, rozlišovat mezi takzvanou rodinnou imigrací a, nebo pracovní. Je potřeba to vždy zasadit do příslušného kontextu, protože eh, to, že je možné žít v rodině, tak to je velmi důležitý faktor. Takže když už budeme hovořit o pracovní migraci, tak musíme také hovořit o eh, schopnosti integrovat rodiny se skupovat rodiny. Eh, ale velmi často lidé, kteří takto eh, přichází za svými rodinami, tak eh, vlastně nechtějí přijít a sami pracovat. Polovina přistěhovalců dneska jsou přistěhovalkyně, jsou to ženy, to je eh, mezinárodní údaj od například od Mezinárodní organizace práce a dalších organizací. Velmi často jsou to ženy. A neměli bychom eh, tady vlastně eh, tady to příliš rozlišovat, jestli je to migrace za prací nebo za rodinou, protože to vlastně souvisí. A pak je tady také otázka regularizace osob, které pracují velmi často pravidelně. Není to tak vždy, ale je tady mnoho lidí, eh, kteří pracují a mají skutečné smlouvy. A já si myslím, že bychom mohli navrhnout, aby tito lidé mohli regularizovat svou situaci pobytovou s ohledem na konkrétní aktivitu, kterou vykonávají. Pak je tady také London School of Economics, kteří eh, udělali jednu studii a ukázají, eh, že eh, například pokud je 18 eh, tisíc přistěhovalců v Británii, kteří pracují, tak to opravdu přináší asi 6 miliard do britské pokladny. Možná ještě o něco více. Samozřejmě to vše musíme zohlednit a já bych samozřejmě panu Kleusovi mohla také ukázat francouzskou uh, Eh, zase studii z Francie, kde, by, kde vlastně eh, přistěhovalci přinesli do francouzské pokladny 12 miliard. Takže tady eh, bychom neměli říkat věci, které zvy, zvyšují neporozumění, rasismus a další věci. Neměli bychom k tomu eh, přispívat. Musíme si uvědomit, jaká je naše zodpovědnost evropských poslanců, zodpovědnost našeho výboru. My bychom tady měli předkládat pouze fakta, podkládaná eh, v, v experty, mělo by to být solidní i když tady bylo také řečeno, že příspěvek růstu, a ekonomického růstu k, při, k růstu migrantů, to samozřejmě je pravda, tato souvislost tady existuje a mohla bych to ještě podložit různými čísly. Děkuji, další řečník. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, ik wil graag een paar opmerkingen maken over twee punten uh, die hier genoemd zijn in de. Dank u. Ik wil poznamenat dvě věci, které byly zmíněny v textu. Jednak možnost absorpce společností. V roce 1943 vyšel jeden článek, který se týkal přípravy invaze spojenců v Norm- Normandii, vylodění v Normandii a Američané tam tehdy byli eh, Brity přijati s, otevřenými, eh, s otevřenou náručí, poprvé, když se dostávali do Británie, ale potom eh, to stále rostlo. Nakonec to už představilo 10% a stále se prohlubovaly v této souvislosti určité pocity, A potom se začalo odlišovat. Lidé, kteří mají společný jazyk, společnou kulturu, sledují společné cíle, i v takových eh, případech se někdy začíná hovořit o absorpci, to znamená o schopnosti absorpce, takže eh, absorpce závisí na mnoha faktorech, ovšem ten fenomén jako takový nemůžeme popírat. Absorpce, tedy počet lidí, které může společnost přijmout, tak tady k tomu byly předloženy zcela jasné návrhy, které podporuji. Potom Evropská unie a její schopnost absorpce pracujících, hledajících práci. Velmi často jsou to lidé ze zemí, kde ne každý je schopen uh, se vzdělávat na vysoké úrovni tak, aby měl nějakou eh, šanci v Evropské unii. Eh, ovšem ty lidé, kteří tam jsou, jsou potom také předmětem odlivu mozků a to je velmi neblahé pro ty země, kterých se to týká. A Evropská unie eh, by možná mohla udělat to, že bychom vedli politiku, která nebude mít ten charakter toho odlákávání těchto mozků. Děkuji. Máme tady ještě dal, máme tady tady zase další zprávu o přistěhovalectví a my bychom si možná měli vyjasnit, co přesně máme na mysli tou migrací, tím přistěhovalectvím. Máme tím na mysli ekonomickou migraci v rámci Evropské unie, mezi eh, třeba členskými státy Evropské unie takzvané druhé a první kategorie, protože možná by stálo za to podívat se i na tento jev. Já pocházím ze země, která je zjevně v zásadě členským státem, který má sice plná práva Evropské unie, tak by to mělo být teoreticky, ale když se podíváme na praxi, tak vidíme, že Maďarsko a celá řada dalších zemí v podstatě mají takový status druhé třídy a stále více a více lidí migruje jako tzv. ekonomičtí migranti z našich zemí do těch tzv. starých členských států. A zdá se, že to je něco, o čem nikdo mluvit nechce. Nikdo nechce mluvit o tomto jevu. Všichni eh, jsme viděli, že po takzvané, demo, takzvané demokratickém přechodu došlo k privatizaci většiny našich průmyslů v důsledku hospodářské globalizace, v důsledku eh, vstupního procesu do Evropské unie došlo k tomu, že jsme přišli o naše trhy, ztratili jsme spoustu prav, pracovních míst, spousta lidí je tady nezaměstnaných a ti lidé, kteří jsou zaměstnaní, tak například takový doktor nebo kvalifikovaná zdravotní sestra pracují za nějakých 300 euro měsíčně, abych vám uvedla číslo pro představu. Pracovníci z nadnárodních firm, z nadnárodních e, firm, kteří často pracují ve směnách 12 hodin bez jakékoliv pracovně právní ochrany, tak dostávají také nějakých 250-300 euro měsíčně. A pochopitelně celá řada těchto lidí migruje. Migruje v rámci Evropské unie a kdo se zabývá jimi, kdo se zabývá jejich situací. Když hovoříme o migraci, máme na mysli také tyto lidi. Ptám se také pana zpravodaje, zda se zabýval tímto jevem, zda se zabýval jevem ekonomické migrace v rámci Evropské unie. Velice často tito lidé, kteří migrují v rámci Evropské unie, jsou bez jakýchkoliv práv, Existuje také, také problém obchodování s lidmi, který je velice podobný tomu, co vidíme v souvislosti se třetím světem, tedy s migranty přicházejícími ze zemí třetího světa. Často dochází k tomu, že jsou jim odebírány pasy, nejsou placeni, uh, Vzniká tam celá řada problémů v oblasti eh, sociálních práv, ochrany a podobně. Dochází k obchodování eh, se ženami. Nikdy jsem neviděla, že by ženy byly obchodovány z Německa či Francie do Maďarska, ale naopak velmi často vidíme, že dochází k obchodování se ženami z Maďarska do Nizozemí a jiných starých členských zemí. Tak se ptám, kdy se začneme bavit i o tomto problému, kde, jak dlouho to chceme nechat ještě jako takové nějaké naše tajemství partnerství. Děkuji. Děkuji. Myslím, že otázka eh, překupnictví osob, pašování lidí, včetně tedy situaci v rámci Evropské unie již bylo na programu mnohokrát, každopádně se to zaslouží pozornost. Další eh, řečník má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče interní migrace v rámci EU, tak Mám, měli jsme Evropský rok mobility, pak máme Evropský rok občanů, kdy se má hovořit o právech občanů EU v rámci Unie, takže každopádně o tom mluvíme a celá řada našich eh, tedy poslanců měla schůzky akce na toto téma. Jsou eh, pilotní projekty, jeden je v letošním rozpočtu, doufám, že to bude podpořeno, to se týká například přístupu k bydlení a podobně. Takže v této věci se dělá hodně, každopádně výbor pro zaměstnanost toho dělá celou řadu a náš výbor to podporuje. Nicméně toto stanovisko se má zabývat integrací a my ehm, tady slyšíme hodně ehm, diskuse o migraci, ta probíhala mnohokrát a bude probíhat, ale Toto se týká integrace. A proto my jako výbor musíme říci eh, více k tomuto tématu, protože tady byla otevřena celá řada otázek, které lze řešit v rámci Evropské strategie pro integraci a princip integrace. Nezabývá mese tady například občanskou participaci a podobně, ale to, je, to jsou principy eh, integrace, takže tam celá řada věcí chybí v té zprávě. Myslím, že řada z nás by eh, si přála tyto otázky ještě řešit. Každopádně některé otázky úniku mozku a podobně, o tom jsme mluvili, také se musíme zabývat eh, zadržováním Eh, nebo zachováním našich lékařů a sester, kteří jsou mm, vzděláni tak, aby neodcházeli. Takže když řešíme únik mozku, kdy lidé přicházejí do Evropské unie, tak také se musíme zabývat tím, jak si udržet naše vlastní pracovníky. To je důležité téma. Co se týče maximálního Prahu, tak tady bych eh, mě zajímal výsledky výzkumu. Já jsem se tím ještě nezabývala. Vím, že existují mm, problémy, co se týkají ehm, určitých tlaků v jednotlivých členských zámech. V Británii se někde nevyužívali imigranti a mm, Využívali si například zkušeností jiných v Londýně, odkud pocházím já, to není velký problém. Takže je tady řada pozměňovacích návrhů, které tam chceme. Samozřejmě to souvisí ehm, s tím, že byla zadána studie ze strany Evropského parlamentu která se týkala integrace migrantů a dopadů na, pracov, na trh práce, která byla publikována minulý rok a kde je celá řada informací, které jsou výsledky výzkumu a které budou možná spochybňovat některá tvrzení, která tady padla ohledně nákladů na sociální zabezpečení a podobně. Takže to je poměrně aktuální informace. Děkuji a než se vrátíme, než dám slovo zpravodaji, tak pan Schmidt za komisi, chcete něco dodat? Miss, pan Schmidt? Paní Schmidt. No. Jenom několik slov k integraci, což je, eh, což velice souvisí s migrací. Máme tady celou řadu um, pracovníků z třetích zemí. A je zcela důležité, aby se mohli integrovat do trhu práce. To je součástí programu, které jsme prezentovali před určitou dobou. Existují tedy, v některých sektorech existuje nedostatek pracovních míst v EU, k tomu máme důkazy. Samozřejmě musíme eh, vzdělávat lidi, kteří tady jsou, samozřejmě občany vlastní a migranty, kteří tady již jsou, kteří se musí naučit jazyk. V tom je třeba je podpořit. To souvisí s integrací. Integrace se týká těch, kteří tak nedávno přišli, pomoci jim s hledáním pracovního místa, s výukou jazyka, pokud jsou to rodinní příslušníci. A pak jsou tady ekonomičtí migranti a to souvisí s absorpční kapacitou. Já chci jenom připomenout, že členské státy mají samozřejmě kompetence, aby si určili kvóta pro ty, kteří přicházejí z ekonomických důvodů. Jediná věc, která je problém, to jsou ty úniky mozku Tady je celá řada lidí, kteří pracují, mají kvalifikaci, ale ta kvalifikace není uznána a nemohou vykonávat práci, kterou by, ke které jsou kvalifikováni. Také jako Evropa jsme v konkurenci, si konkurujeme s jinými zeměmi pro ty nejvzdělanější pracovníky, takže integrace má dvě stránky. Jednak musí eh, úsilí vyvinout přijímající společnost, ale také migranti. Pokud se vám eh, nebude fungovat integrace, nebude fungovat ani migrace. Děkuji. Děkuji, pan Kles, eh, na závěr. Děkuji. Domnívám se, že Eh, se tady nehovořilo o úniku mozku, o možnosti absorpci a tak dále, ale jde o odpovědnost, kterou musí přijmout eh, jak tedy Evropský parlament, tak také se musíme podívat na situaci jednotlivých členských státech, kde je velká nezaměstnanost nezaměstnanost eh, domácího obyvatelstva. Místo toho, abychom mm, přijímali stále více lidí, kteří nemají perspektivu najít zaměstnání, tak bychom měli nejprve nalézt místa pro ty, kteří už jsou tady a řešit jejich problémy a ne je ještě zvětšovat. Tom, že by se ještě zesilovaly ty přílivy um, přistěhovalců. Jak vypadají nečisté náklady um, přistěhovalectví? V mém textu mám uh, uvedený příklad Nizozemí. Je to studie, pokud ní máte zájem, tak ji, tak vám ty informace mohu předat. V každém případě je to tak, e, byla malá kritika této studie, obsahově málo reakcí ze strany politiků, kteří by řekli, že to nějak e, není v pořádku, ta metoda, jakou se to vypočetlo, naopak. Eh, ve skutečnosti je malá otevřenost v mnoha členských zemích. Já znám situaci v Belgii a tady je obtížné vůbec ty no- nutné informace získat a eh, zjistit, jak vysoké jsou náklady na přistěhovalectví. Ano, můžeme říci, když musíme čelit masové nezaměstnanosti, tak mm, není naším nejenom právem, ale naší povinností jako Evropský parlament uvažovat o alternativách. Já to vidím tak, že politici by měli být trošičku přísnější, co se týče integrace a ti, kteří přinášejí přidanou hodnotu pro ekonomiku, tak musí mít perspektivu integrace přes zaměstnání. Když otevřeme dveře do kořán, tak problémy naše, které máme, se ještě zhorší. Děkuji. Teď se dostáváme k prezentaci Evropské komise dvou nových návrhů zvýšení míry spolufinancování, to je Evropský uprchlický fond, návratový fond, integrační fond, návrh eh, zvýšit současné spolufinancování pro ty členské státy, které, které nejvíce dopadla um, finanční krize, to je Maďarsko, Rumunsko, L- Lotyšsko, Portugalsko, Řecko a Irsko. Nejprve dám slovo Evropské komisi, aby to prezentovalo, potom kyperskému předsednictví, aby se vyjádřilo na situaci v radě a pak zpravodaji panu Torvalcovi. Pak te otevřeme prostor pro diskusi a mohu vás již teď informovat, že tady je časový tlak – aby ty návrhy mohly platit pro programy 2011, takže navrhujeme prezentaci z návrhu zprávy 26.11. termín pro pozměňovací návrhy 29.11. hlasování výboru ve výboru 18. 18. prosince a v hlasování v plenu na začátku příštího roku. Takže nejprve dám slovo panu Savarem z Evropské komise. Děkuji, paní předsedkyně. Přeji všem pěkný den. Pokusím se být stručný ve své prezentaci také samozřejmě přesný, protože se jedná o poměrně technickou záležitost. Jak už jste připomněla, náš návrh se skládá vlastně se dvou rozhodnutí. Jedno rozhodnutí eh, se týká Fondu pro vnější hranice a také eh, Fondu pro integraci uprchlíky a eh, pro návraty. Máme tady tedy různé základy a proto musíme přijmout dvě rozhodnutí. Ta rozhodnutí jsou ovšem téměř identická, to znamená, Eh, vychází eh, ze stejného nástroje a ve svých podmínkách jsou obdobné. Takže není tady rozdíl v obsahu. Tato dvě rozhodnutí eh, jsou dvě pouze kvůli tomu, že jsou tady dva různé právní základy. Pokud jde o mechanismus, který je v těchto rozhodnutích navrhován, jak víte, v rámci uh, fondu Solid eh, máme eh, roční vyjádření komise, to znamená, že komise za každý rok vyjadřuje k programu, eh, který předkládá členský stát. Dále to trvá dva a půl roku. Eh, a během dvou a půl roku členské státy potom mohou financovat různé akce. Eh, v roce 2010 členské státy dostanou prostředky, které jim umožní financovat akce až do 30. června 2012. Eh, pardon, 30. Leden, června 2012. Je tady míra spolufinancování, běžná míra 50% a je navýšena o 75% a to se aplikuje na některé typy akcí, eh, které jsou velice eh, důležité pro Evropskou unii mm, v oblasti ochrany hranic, eh, integrace a tak dále. Máme tady také míru 75%, která platí pro všechny země, které mají eh, přínos z fondu soudržnosti a náš návrh umožňuje některým členským státům, které se potýkají s problémy, s finančními problémy, aby mohly navýšit o 20 bodů tuto eh, míru. To znamená, že místo 50% eh, bude možné míru spolufinancování zvýšit na 70% a pokud jde o to navýšení ze 75, to může být být až na 95 takže to potom mohou ty členské státy použít pro všechny své akce. Jaké jsou kritéria pro využití tohoto nástroje? Nebyli jsme příliš originální v našem návrhu, protože jsme vycházeli přesně z toho, co bylo navrženo v rámci strukturálních fondů a také zemědělských, zemědělského fondu a fondu pro rybolov. Takže tato rozhodnutí již byla přijata radou i parlamentem a kritéria v tomto případě budou zcela stejná. To znamená, tato možnost bude otevřena těm členským státům, které mají e, systém finanční podpory, využívají ho a seznam si můžete přečíst v rozhodnutí. V tuto chvíli jde především o pět členských států, ale tento seznam by mohl být ještě prodloužen, rozšířen. Jaký je finanční dopad? To je také důležité. Finanční dopad na eh, prostředky, které už jsou přidělovány členským státům, je nulový. To znamená, eh, že ty příspěvky pro členské státy v rámci, v rámci fondu Solid nějak neovlivňujeme, pouze umožňujeme těm členským státům, které mají rozpočtové problémy, aby eh, tady mohli mít menší míru národního spolufinancování a přesto, aby ty akce mohly být financovány, mohly proběhnout. To znamená, tam, kde členské státy měly poskytnout 50%, tak tam bude stačit, aby přispěli pouze 30%, a tam, kde měli přispět 75%, tak tam už vlastně budou přispívat pouze 5%. Technická věc, která možná vysvětluje fakt, že tak jak připomněla paní předsedkyně, mm, nemáme moc času, pokud je o toto rozhodnutí, protože pokud chceme, aby toto rozhodnutí eh, bylo aplikovatelné pro program eh, my roku 2011, které v tuto chvíli běží, je potřeba, aby to rozhodnutí eh, nebo ta rozhodnutí byla přijata před březnem 2013. Proč? Protože abychom mohli uplatňovat tyto nové míry spolufinancování, musí členské státy revidovat svůj roční program a k tomu, aby to mohli udělat, tak podle pravidel našich fondů to mohou udělat pouze tři měsíce před koncem období uznatelnosti. To znamená, pro rok 2011 je potřeba, aby tyto programy roku 2011 byly revidovány před koncem března 2013. Pokud to tak nebude, tak ten nový mechanismus nebude moci být uplatněn na programy eh, pro rok 2011 a bude to možné pouze pro, pro programy roku 2012 a 2013. Vypadá to velice technicky, ale pro některé členské státy by to mohlo eh, představovat velký rozdíl, především pro ty členské státy, které mají velké problémy finančního typu které díky tomu budou moci zvýšit čerpání z těchto fondů díky eh, tomuto nástroji, a to již od eh, programu pro rok 2011. Myslím, že jsem na nic nezapomněl, možná abych to schrnul. Je to jednoduchý nástroj, který by měl umožnit pomoci těm členským státům, které mají finanční problémy, rozpočtové problémy, aby tedy se zlepšila jejich schopnost absorpce fondu eh, Solid. A tím pádem, aby mohli uskutečnit programy a akce, které jsou mimořádně důležité v oblasti migrace a řízení migračních toků. Děkuji. Uh, Děkuji, pane Savary. Je tady někdo za kyperské předsednictví? Tamhle ta dáma, nemám bohužel vaše jméno. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se jmenuji Adel Jiropujo jsem se stala v zastoupení Kyperského, Kyperské republiky. Velice stručně k tomu, co uvedla komise. Tyto dva návrhy, které máme nyní před sebou na stole, jsou velice důležité. A samozřejmě jsou součástí obecného úsilí Evropské unie reagovat na finanční krizi a na všechny dopady, které tato má na členské státy. Nemusíme snad ani říkat, že finanční krize skutečně vedla k velikým tlakům na rozpočty členských států a v této souvislosti provádění programů eh, z různých fondů je velice obtížné a náročné pro některé členské státy. Zejména je to obtížné pro ty členské státy, které byly nejvíce dotčeny krizí a jejími dopady. A pro ty státy, které v této souvislosti obdržely finanční podporu v rámci jednoho z těch mechanismů uvedených v návrhu. Předsednictví již eh, projednávalo tyto dva návrhy na úrovni rady JHA a obecně mm, se mělo za to, že tyto návrhy členské státy akceptovaly. Jak již uvedla komise a jak jste uvedla ostatně i vy, paní předsedkyně, je velice důležité, aby tyto dva návrhy byly implementovány před koncem března 2013 z těch důvodů, které tady komise velmi jasně vysvětlila. Je to velice důležité pochopitelně pro ty členské státy, které se potýkají s potížemi, aby měly možnost těžit z těchto dvou návrhů i právě na rok 2011. Chtěla bych využít této příležitosti a poděkovat Evropskému parlamentu za dosavadní přínosnou spolupráci k celé řadě bodů. Jsme si jistí, že i nadále budeme pracovat ve stejném duchu. Děkuji, děkuji mnohokrát a tím se dostaneme k panu zpravodaji Torvalcovi. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji komisi i předsednictví. Myslím, že tuto diskusi bychom měli skutečně mít co nejstručnější, i když já jsem napsal několik poznámek, několik věcí, tak většina z toho tady již byla zmíněna komisí, předsednictvím nebo naší paní předsedkyní. My jsme si vědomi toho časového tlaku, jsme si vědomi toho, že um, není nutné zacházet do nějakých slouhavých odborných vyjádření k tomuto návrhu. Jsou zde některé otázky, které nejsou úplně přímo posouzeny v rámci toho, co řekla komise nebo předsednictví. My se domníváme, že můžete eh, zvládat operace na hranicích jinou formou a nejsme zcela přesvědčeni ni o tom, že všechny členské, že různé státy na světě mají právě takto organizovány. Eh, já jako novinář jsem měl možnost se seznámit celou řadou různých hranic, systému kontroly hranic a nejhorší byl možná příklad v Rusku, kde bylo osm různých eh, subjektů, které se vzájemně někdy sabotovaly. Čili je potřeba si uvědomit, jak by měla fungovat efektivní ochrana. Když hovoříme o efektivní ochraně, tak eh, někdy na hranicích to probíhají poměrně eh, v tom negativním smyslu. Třeba v 80. letech já jsem se pokusil cestovat z východu na západ v Berlíně a oni se mě zeptali, máte bafe, máte zbraň a já jsem Mm, si nebyl úplně jistý, co mají přesně na mysli a skoro až eh, jsem je vyděsil. Takže sice ta ochrana tam byla efektivní, ale teď je otázka, nakolik to bylo zcela na místě. Byli bychom tedy rádi, kdyby komise nám mohla poskytnout nějaké informace právě o míře efektivity eh, kontroly hranic, protože v rámci tohoto víceletého strategického programu hmm, jsou i takové věci, které jakoby pomalu mm, vycházely z nějakých snad sovětských orgánů, které vytvářely své pětiletky. Takže byli bychom i rádi, kdybychom se dozvěděli něco o efektivitě kontroly a ochrany hranic, o tom, jak to funguje. Ano, jsme si vědomi toho časového tlaku a pokusíme se pracovat co nejefektivněji a věřím, že snad první Návrh našeho vyjádření budeme mít k dispozici již ve středu a bude to samozřejmě k dispozici všem vám, kdo se budete chtít k tomu vyjádřit. Děkuji, pane Torvalci. Myslím, že máte určitě pravdu, že hraniční stráž nemá příliš velký smysl pro humor a je velmi tedy eh, citlivé vůbec ním zkoušet nějak žertovat. Dobře, a nyní dávám slovo jednotlivým poslancům. Děkuji, paní předsedkyně. Delegace tohoto výboru právě přijela z Řecka, kde jsme měli možnost vidět, jakým způsobem jsou tyto fondy využívány. Zejména eh, tak potřebné země, jako je Řecko. Takže moje první reakce na nárůst těch čísel z 50 eh, na 70 a ze 75 na 95, tak má první reakce je taková, že je to sice v pořádku, ale ptám se, odkud tyto peníze půjdou, jak to ovlivní rozpočet. Ty peníze už tam jsou a pokud tam jsou, tak znamená to, že jsou to peníze, které pocházejí z určitých úspor, protože eh, nebyly náležitě všechny ty prostředky využity, takže byl bych rád, kdyby toto mohlo být vyjasněno. Děkuji, pan Bronz. Děkuji. Já bych se rád dozvěděl, eh, jak je vynakládán Evropský návratový fond. Před několika měsíci jsme tady měli výkonného ředitele Frontexu a on nám řekl, že nelegální eh, migranti nejsou zadržováni příliš dlouho a nejsou násilně nuceně vraceni eh, do své země původu, že je jim předán jakýsi dokument, kde jsou velice laskavě požádáni, zda by mohli opustit Evropskou unii a není tam žádné vynucení, donucení ani žádná kontrola. Čili já se ptám, na co vlastně jsou vynakládány prostředky Evropského návratového fondu. Potom mám další otázku. A to sice, Evropský návratový fond je jeden ze čtyř fondů. Já jsem v minulosti se ptal, do jaké míry eh, je tam možnost flexibility používání prostředků, přesouvání mezi jednotlivými fondy a dostalo se mi eh, rozporných odpovědí, takže zajímalo by mě, jaká je tady pravda. Děkuji. Ještě nějaký další kolega, Jan Mulder? Já bych chtěl jenom říci, že podle mě je nevyhnutelné, abychom akceptovali určité části toho programu, je potřeba určitě mm, tady reagovat, jestliže ty země, které mají potíže, nejsou schopni dostat těm svým závazku. Myslím, že je tedy naprosto nutné, abychom akceptovali návrh komise, ale zároveň musíme být vysoce kritičtí v tom smyslu, že by to neměla být pobídka pro členské státy, k tomu, aby nedodržovali míru spolufinancování, protože to je určitě něco, co nechceme. Děkuji. Nikdo další se nehlásí, takže eh, pane Torvalci, nějaké závěrečné vystoupení vás jako zpravodaje? Nebo? Ne, já myslím, že už tady asi není příliš toho, co dodat. Kromě toho, co tady zaznělo, co tady řekl řecký kolega, to se jistě pokusíme také vyřešit. Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli chcete navázat na otázku pana Bronce, nebo zda pan Bronc by byl rád, kdyby komise se mohla k této věci vyjádřit. Hmm, zda byste rád získal tyto informace. Přejete si, aby komise vám zareago- na toto zareagovala? Prosím, pane Savary. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o ty otázky, které byly položeny, byly, myslím, tři. Na první otázku položenou panem zpravodajem. Odpověď souvisí s vyhodnocením výsledků fondu a finančních akcí v rámci fondu. V tuto chvíli poskytujeme členským státům příspěvky na základě ročního programu a v tuto chvíli tady máme několik ročních programů, které jsou prováděny a komise zahájila první vyhodnocování v polovině období. Členským státům jsme zaslali velmi dlouhý dotazník, který nám má posloužit k vyhodnocení prvních výsledků období 2007, 2008, 9, 10 a výsledky dostaneme ke konci roku, potom je zanalizujeme a k tomu vydáme zprávu a já předpokládám, že to bude také představeno eh, vašemu výboru, bude se o tom diskutovat. To je první odpověď. V tuto chvíli jako pracovní základ máme pouze ten roční program a ty akce, které jsou eh, zaregistrované v rámci toho ročního programu. Takže teď musíme počkat na první výsledky akcí, které byly realizovány a financovány z fondu. Dále, odkud pochází peníze? Už jsem to vysvětlil úvodem. Ty peníze už jsou vlastně dané, protože eh, tyto příspěvky které se týkají 2011 nebo 2012, tam už ty programy z velké části byly přijaty a pro rok 2013 tam už ty příspěvky také byly definovány, což znamená, že členské státy už tuto chvíli znají částky, které budou mít k dispozici v roce 2013 a připravují programy, eh, které budou schváleny komisí v roce 2013. Takže náš návrh na těchto číslech nic nemění. Pokud eh, členské státy mají určité částky na rok 2011, 2012, 2013, tak to tak bude. bude to, eh, a, a měli spolufinancovat 50%, ale na rozdíl od toho budou z národního rozpočtu spolufinancovat pouze 30%. To znamená, že oni za tu svoji národní část toho vlastně poskytnout méně, než by tomu bylo v minulosti, předtím, než jsme přijali tento mechanismus. Pokud jde o používání eh, finančních prostředků v rámci návratového fondu, první analýza, která proběhla na základě ročních programů, které byly financovány návratovým fondem, ukazují, že jsou tady v podstatě tři hlavní využití pro návratový fond. Jednak jsou tady návratové akce jako takové, ať už se to týká vynucených návratů dobro, nebo dobrovolných návratů. A můžeme tady pozorovat nárůst dobrovolných návratů a lehký pokles nucených návratů, eh, pokud jde o financování těchto akcí. A pak je tady také celé někter, několik akcí, které se týkají vzdělávání, informovanosti a osob, které eh, mohou být předmětem dobrovolného návratu a, a eh, praktických výměn, jsou tady akce praktické výměny informací mezi orgány a také akce, které mají sloužit renovaci eh, zadržovacích center, které vlastně se starají o lidi, kteří čekají na návrat. Takže toto je typ akcí, které jsou financovány a ty všechny zapadají eh, do rámce návratové směrnice, spadají do její působnosti a mohou být tedy v tomto rámci financovány. Děkuji. Thank you. Tím se dostáváme k dalšímu bodu programu, což ale mělo začít vše 4.30, takže to je za půl hodiny. Zpravodaj tady ještě není, takže se obávám, že musím navrhnout, abychom přerušili schůzi až do 16.30 a pak se prosím vraťte.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 Vážení kolegové, navrhuji, abychom pokračovali v naší schůzi. Vidím, že pan zpravodaj dorazil. Nyní budeme probírat situaci nezletilých osob bez doprovodu v EU. Spravodajkou je paní Natalie Griesbeck. A 18. října konference předsedů dovolila výboru eh, Libe, aby přijal tuto zprávu z vlastní iniciativy. My si tady k tomu poslechneme paní zpravodajku, eh, která bude hovořit jako první, potom si vyslechneme také Evropskou komisi eh, k, ke zprávě v polovině období o implementaci akčního plánu o nedoprovázených nezletilých, který byl zveřejněn v říjnu. A potom tady máme tady také zástupce OSN a UNICEF a oni nám tady představí jejich studii e, o soudního výkladu článku 3 e, úmluvy o právech dítěte. Nejprve udělím slovo paní Kriesbeck a potom ostatním řečníkům a dále zahájím diskuzi Připomínám, že máme asi jednu hodinu na tuto diskuzi, takže bych chtěla požádat všechny, kteří budou vystupovat, aby svou řečnickou dobu eh, omezili na to nejnutnější. Paní Griesbeck má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jsem velice šťastná, že, nebo spokojená, že jsem mohla být jmenována zpravodajkou za náš výbor na toto téma, které je velice důležité pro všechny členy našeho výboru. A to je tedy velmi důležitá otázka situace nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Šest měsíců práce, které nás čekají, nám umožní vypracovat kvalitní dokument a především eh, dokument, který odpovídá nalehavým a rostoucím potřebám těchto dětí, které jsou velice zranitelné nejenom v Evropě, eh, tedy nejenom mimo Evropu, ale i v členských státech. Takže je velmi dobré, že budeme mít tuto eh, výměnu názorů a doufám, že se nám tady podaří vytvořit eh, něco, co bude právně koherentní, budou tam konkrétní prvky a akce užitečné pro členské státy a které umožní, abychom eh, schromáždili charakteristické prvky situace nedoprovázených eh, nezletilých v evropském prostoru. Chtěla bych především připomenout obecný kontext této zprávy. Chtěla bych eh, připomenout eh, nesnad ta četná čísla, která máme k dispozici, a nebo různé eh, nazbírané údaje, které tady máme, pokud jde o, požadav, po, o žadatele o azyl, ale chtěla bych připomenout, že polovina uprchlíků a osob, kteří cestují eh, po světě, jsou děti. Jedna polovina z nich a jeden, eh, nebo tisíce, pardon, tisíce dětí se dostává každý rok do Evropy eh, s rodinou, ale někdy také bez rodin, bez doprovodu. Utíkají před válkou, násilím, pronásledováním, porušováním jejich základních práv. Snaží se eh, někdy také uprchnout před přírodními katastrofami. Tyto děti jsou bohužel někdy také oběťmi obchodování s lidmi, jsou oběťmi sexuálního vykořišťování a také oběťmi organizovaného zločinu, který podíráme nejrůznějšími nástroji. Ovšem, zločinci jsou někdy rychlejší než naše texty než naše pravidla. Děti jsou eh, velice zranitelné, možná, že říkám věc zcela samozřejmou, ale opravdu jsou velice zranitelnou skupinou, specifickou skupinou lidských bytostí a platí to tím více, když se dostanou do cizí země, kde panuje jiná kultura, jiné zvyky, eh, jiné obyčeje a jazyky ve chvíli, kdy jsou odděleni od svých rodin, svých zástupců nebo mm, těch, eh, kteří jim jsou nejbližší a mohou jim pomoci. Evropská unie a její členské státy už eh, přijaly celou řadu mezinárodních nástrojů, například umlova OSN pro eh, práva dětí, o tom po chvíli budeme hovořit také se zástupci OSN, a potom také Máme Evropskou úmluvu o základních právech, máme tady listinu základních práv, ale Ovšem musíme bohužel konstatovat, že tyto základní práva těchto nedoprovázených nezletilých eh, osob nejsou respektována. Velmi často Eh, v některých členských státech Evropské unie. Tyto migrující děti, ať už jsou doprovázené nebo ne, čelí nejrůznějším obtížím během všech etap migračního procesu. Velmi často se s nimi zachází jako s dospělými, s nelegálními, neregularizovanými dospělými. Přitom ovšem jsou nezletilí a potřebují specifická práva, ale ta nejsou zohledňována a nemají přístup k asilovému řízení velmi často jsou také uzavíráni do záchytných center společně s dospělými v naprosto nepřijatelných podmínkách pro děti bez přístupu k základním sociálním službám. Velmi často jsou také odesíláni aniž by eh, byly vyhodnoceny jejich specifické potřeby ochrany, nedostávají dostatek informací, anebo alespoň ne v tom jazyce, kterému rozumí, a často nemají ani možnost vyjádřit se během celého řízení a nemají vždy právní pomoc. Já tady uvedu dva příklady, které snad všem ukáží, jak je nezbytné zajistit minimální normy pro tyto nezletilé v současné situaci eh, té mašinérii migračních postupů, eh, která se rozvíjí u nás v Evropské unii. První případ se týká mé země, Francie která nikdy nebyla příliš eh, příkladná v této oblasti a nedávno Evropský soud pro lidská práva Francii odsoudil, bylo to na eh, počátku tohoto roku eh, za porušení článku 3 pro nelidské a ponižující chování. Francie byla odsouzena za to, že do vazby uvrhla dvě děti z kazašské rodiny. Bylo to dítě pětiměsíční a tříletá holčička. A byli v záchytném centru po dobu dvou měsíců. Soud konstatoval, že byl porušen článek 3 a vysvětlil, že podmínky uzav... zadržení těchto dětí neumožňoval běžné podmínky pro rozvoj dítěte. A to je eufemismus. A také pravidla pro nezletilé nedoprovázené osoby nebyly dodržena. Další velice výmluvný uh, Případ e, v roce 2011 rozsudek proti Řecku, kde soud odsoudil Řecko opět pro porušení článku 3. Bylo tam afgánská e, k 15-leté dítě, e, které bylo opět v centru Pagany zachyceno, tedy t, zavřeno a 200 osob tady vlastně spí na zemi, sdílejí jednu toaletu a Eh, nebo dvě toalety a je tady opravdu velmi nečisté prostředí, na zemi se válí a hromadí různé matrace a soud tady hovořil o nepřijatelných podmínkách, hovořili o lidskosti nedůstojných podmínkách a o tom, že by bylo potřeba tu dobu zadržení zkrátit, že to tak mělo být provedeno. Tyto případy, eh, o kterých eh, tady dnes budeme hovořit, eh, jsou velmi četné, jsou složité, složitě vyřešitelné, týkají se přístupu k určitému území, právu na pobyt, potom odmítnutí na hranicích, potom odvážení lidí, problémy reinstalace, integrace, podmínky pro povolení k pobytu, problémy, které souvisí se sjednocováním rovin a také povinnost pro eh, státní orgány, aby vyhledali rodiče nezletilých nedoprovázených osob. Samozřejmě je potřeba odhadnout věk, potom poskytnout právní pomoc, přístup k základním sociálním službám, k ochraně a potom také eh, snaha o spravedlnost. Je třeba hledat nejvlastnější zájem dítěte. A tato zpráva z vlastní iniciativy se právě pokusí o to, abychom všechny tyto aspekty tady ošetřili. Myslím si, že všichni eh, členové tohoto výboru si to budou přát, abychom to tedy konkrétně upravili. Zatím ještě tedy eh, nemáme konkrétnější další kroky, na to odpoví eh, další měsíce, kdy na tom budeme pracovat. Ovšem zdůrazním, že otázka těchto dětí, které přichází do Evropy, je velice naléhavá, zatím není zdaleka vyřešená, je tady celá řada konfliktů, eh, jsou to velmi násilné konflikty, které vznikají na externích hranicích Evropské unie. A Evropský parlament proto požaduje legislativu, minimální standardy, eh, už tady existují četné nástroje, Odkazuje se tady na zletilé osoby bez doprovodu, ale není to dostačující. My potřebujeme nějaký globální nástroj, který by vyřešil eh, specifickou situaci těchto lidí. Potřebujeme legislativu nebo normativní rámec, který by nám umožnil vyřešit celistvě situaci nezletilých. A závěrem bych dodala, eh, že eh, si přeji a doufám, že mě kolegové v tom podpoří, abychom text eh, tohoto návrhu řešili z perspektivy dítěte a spíše globálně, neměli bychom k tomu přistupovat pouze z pohledu asilového práva. Potřebujeme tady celistvý pohled na otázku migrace, tak aby tento nástroj mohl Hm, opravdu tuto otázku ošetřit za Evropskou unii, eh, aby byly zohledněny hodnoty Evropské unie, ideály spravedlnosti, svobody a bezpečí, které jsou základem evropského projektu. Děkuji, paní zpravodajko. Já vás jistě nechci přerušovat v takto důležitém tématu, ale musím sledovat hodiny. Takže chtěla bych požádat další řečníky, aby se skutečně omezili na maximálně 10 minut, nebo respektive ne, 7,5 minuty maximálně na každé vystoupení, protože jinak nedostane dost času pro rozpravu. A když chcete následně ještě mít možnost odpovídat na dotazy, tak prosím, abyste byli co nejstručnější. Pan Schmidt, Evropská komise respektive paní Schmidt. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Před dvěma lety Evropská unie, zejména v Itálii, ve Španělsku, ale také na severu Evropy, se musela potýkat s přívalem mnoha nezletilých nedoprovázených osob. A to je právě důvod, proč eh, konečně Evropská komise vypracovala akční plán, který byl schválen radou Dovolte mi říci několik slov. Na konci září komise předložila vyhodnocení tohoto akčního plánu v polovině období. Popisuje se zde co proběhlo na evropské úrovni, ale také jaké kroky byly realizovány evropskými agenturami a rovněž co se učinilo na vnitrostátní úrovni a také co učinili ostatní subjekty jako neziskové organizace a občanská společnost. Jaká byla hlavní zjištění tohoto hodnocení v uprostřed období. Za prvé, jak již řekla paní Griesbeck, není to nějaká dočasná záležitost, je to spíše trvalý rys migrace do Evropské unie a potřeba společného evropského přístupu, jak se navrhuje v akčním plánu, se tímto potvrzuje. Důvod, proč děti migrují sami, jsou hodně komplexní, bylo tady již zmiňováno, nebudu to opakovat, ale bez ohledu na důvody, proč tyto děti migrují, tak musíme každého takového nezletilého považovat v první řadě za dítě a až následně ho vnímat jako přistěhovalce. Co bylo dosaženo během těchto dvou let? Za prvé, akční plán posílil předávání tzv. postupů nejlepší praxe mezi členskými státy, ale také mezi různými organizacemi. Členské státy se učili od sebe navzájem, ale také se snažili předcházet určitým chybám a potížím díky těmto postupům nejlepší praxe. Cílem spolupráce bylo zejména zabránit nebezpečným odjezdům, obchodování s lidmi, stanovení prevenční, prevence mm, a také informovat pohraniční stráž, jak mají postupovat v případě zadržení nezletělých osob bez doprovodu. Během posledních dvou let proběhlo příslušné školení a vzdělávání pracovníků v této oblasti díky Frontexu a e, Evropského azylového úřadu. EU také financovala různé osvětové programy informující o ohrožených dětech, e, o tom, jak řešit rizikové situace. V rámci komise jsme zřídili expertní skupinu pro nezletilé osoby bez doprovodu. Za dva roky se uskutečnily dvě setkání, kde se vyměňovaly zkušenosti o poručnictví a dohledávání rodin a komise také podporuje iniciativu prostřednictví tvým mm, umožňování výměn pracovníků a předávání expertních informací. Nicméně akční plán mm, nezahrnuje jenom výměnu informací, výměnu zkušeností. Důležitá je také legislativa, provádění stávající legislativy, ale rovněž vypracovávání nové evropské legislativy v oblasti azylu, obchodování s lidmi, Všechna takováto legislativa musí sledovat nejlepší zájem dítěte a často obsahuje zvláštní ustanovení týkající se nakládání s nezletilými osobami bez doprovodu. Zejména bych chtěla zmínit Evropskou směrnici o předcházení a boji s obchodování s lidmi a ochraně obětí, která vstoupila v platnost v loňském roce a kterou musí členské státy plně transponovat do 6. dubna 2013. V této směrnici jsou konkrétně eh, uvedeny postupy, jak jednat s nezletilými osobami ve zdeprovodu, jak je ochraňovat. Jak je uvedeno v akčním plánu, tak Evropská unie také učinila kroky pro změnu azylové legislativy, což by mělo zahrnovat zlepšení postupu a Eh, strategií při nakládání nezletilých osob bez doprovodu v rámci azylového řízení. Politická dohoda dosažená o podmínkách eh, přijímání by měla obsahovat zvýšené bezpečnostní pojistky u těchto nezletilých osob bez doprovodu. Například vždy musí být jmenován právní zástupce, který má zkušenosti v eh, práci s dětmi. Ještě zde zůstává jeden současný eh, legislativní nástroj, a to sice směrnice o asilovém řízení, která obsahuje konkrétní ustanovení týkající se nakládání s nezletilými osobami bez doprovodu. Podle názoru komise je naprosto nezbytné zajistit, aby byly zranitelné skupiny jako nedoprovázeně nezletilí vyňaty z takových postupů, které nejsou pro ně vhodné, jako například ty postupy, kdy žadatelé jsou zajišťovány v detečních centrech. Doufáme, že tady bude dosaženo vyvážené dohody k této směrnici. Co ještě říci? Nejde tady samozřejmě jenom o legislativu a o vyměňování zkušeností, pořád tady přetrvávají určité problémy i v oblasti schromažďování dat. Navzdory zlepšení eh, na základě dostupných údajů ještě stále nemáme úplný obrázek o jevu eh, nezletilých osob bez doprovodu. Komise konzultuje Eurostat a snažíme se zjistit, zda by bylo možné schromažďovat údaje lepším a komplexnějším způsobem. Také eh, posouzení věku je velice důležité, je velice důležité správně stanovit věk těchto osob, nicméně je to velmi složitá otázka. Hodně na tom pracujeme a chystáme se předložit návrhy na základě jednání s určitými odborníky. Dohledávání rodin, to je další problém, na kterém ještě musíme více zabracovat, zapracovat. Dohledávání rodin, obnovování rodinných vazeb, to je naprosto zásadní pro mm, blaho těchto nezletilých osob. Samozřejmě musíme brát v potaz nejlepší zájem dítěte, a dohledávání rodin může probíhat jenom ve spolupráci se zeměmi původu. To je další otázka, další problém, který je důležitý, tedy neustálá spolupráce se třetími zeměmi v oblasti prevence nebezpečné migrace, ale také právě spolupráce na dohledávání rodin. Paní Schmidt, skutečně vás musím požádat o stručnost, říká paní předsedkyně. Ano, už se dostávám k závěru, jaké jsou další kroky. Práce ještě není u konce, Musíme pokračovat ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty, občanskou společností a mezinárodními organizacemi, snažit se zlepšit akční plán a zaměřit se na různá konkrétní témata, která jsem právě zmínila. Doufáme, že bude dosaženo pokroku v oblasti azylového aky a dojde k plnému přijetí ještě v tomto roce. Také pracujeme s EASO, s SVČ Eh, na tom, abychom nalezli nejlepší postupy praxe. Také bychom chtěli poděkovat Evropskému parlamentu za jeho podporu. V Minulý týden byla uvedena zveřejněna výzva o pilotní projekt eh, v této oblasti ve výši 12 milionů eur. Takže já vám ještě jednou velice děkuji. Děkuji. A dále se hlásí pan Gerard z zástupce nejvyšší eh, komisaře OSN pro uprchlíky, kde je pan Gerard. Takže ještě eh, vás bych také chtěla požádat maximálně 7,5 minuty. Děkuji. Nejprve bych chtěl dát slovo eh, k svému kolegovi Filipu Konemu z UNICEF, protože my jsme se to téma rozdělili. Takže pan Koli. Ale to stejně nemění tu mm, přidělenou řečnickou dobu. No. Děkuji. Děkuji, že se můžeme účastnit této diskuze. Myslím si, že kráčíme stejným, nebo chápeme to podobně jako paní Griesbeck stejně tak jako kolegyně z Evropské komise, ale musíme pokračovat v našem úsilí. Jeden ze čtyřech žadatelů o azyl je dítě, to jsou oficiální údaje. Jistě si představíte, že v této oblasti máme ovšem velmi málo reálných údajů. Eh, je tady 75 tisíc dětí eh, ročně, podle těch údajů, které jsme získali. Úmluva před eh, více než 30 lety byla přijata proto, protože jsme si uvědomovali, že děti mají specifická práva, specifickou situaci. Někdo říkal, proč bychom tady měli specificky ošetřit situaci dítěte, když existuje dohoda o lidských právech. Myšlenka byla, že děti jsou obzvláště zranitelné a při migraci jsou ještě více zranitelné a proto je potřeba zohledňovat ta specifická práva která byla vytyčena v úmluvě, která byla ratifikována členskými státy Evropské unie, ne Evropskou unii jako takovou, ačkoliv by to vlastně udělat mohla. Článek 3 Lisabonské smlouvy také hovoří o této umluvě, o této umluvě. Hovoří o tom tak, jak to zmínila paní Griesbeck. A potom také eh, článek 3 eh, základních lidských práv, ten se toho týká také. Když hovoříme o nejvlastnějším zájmu dítěte v kontextu migrace, je možné to podle jednotlivých členských států různě vykládat. A to tady hovořím pouze o migraci, protože eh, tady vlastně i eh, ta celá i ty, i ty kontexty, ve kterých se to vykládá, se liší podle členských státech, států. Ovšem vždy je třeba vycházet z toho, že je třeba zohlednit nejvlastnější zájem dítěte. To je nejvyšší priorita. Jde tedy o to, jak se s dětmi zachází v různých veřejných orgánech, institucích a tak dále, když jsou v kontextu migrace, eh, ať už je to regulární migrace, a když je to neregulární migrace, tak je to ještě horší. Bylo eh, nebo svoláno určité kolokvium soudců a právníků v Evropě, abychom si ujasnili, jak v jednotlivých zemích uplatňovat nejvlastnější zájem dítěte. Musíme se zamyslet nad společným a konzistentnějším přístupem všech členských států a také jde o to, abychom sdíleli zkušenosti. Vytvořili jsme studii, máte ji k dispozici eh, někde u vchodu a šlo o to, abychom neříkali pouze, že nejvlastnější zájem dítěte musí být prioritou, Chceme také mobilizovat soudce a chceme vytvořit společné vnímání nejvlastnějšího zájmu dítěte. V konkrétní situaci migrace, ať už je regulérní nebo neregulérní. Podle úmluvy o lidských právech dítě, ať už je e, předmětem legální nebo nelegální migrace, má naprosto stejná práva dítě, ať už je e, migrantem nebo ne, e, regulérním nebo neregulérním, má stejná práva. Toto právo nesmí být omezeno migrací nebo tím, že má migrující rodiče. To je velice důležitý základ pro další řešení tohoto problému a my doufáme, že Evropský parlament nám pomůže Velmi spolupracujeme s členskými státy, ovšem čeká nás ještě mnoho práce a Evropský parlament je pro nás jedinečným, mimořádným partnerem. Pokud jde o společnou legislativu, chceme vytvořit, jak už jsem říkal, společné vnímání tohoto problému ve všech členských států, tedy problému migrujících dětí. Děkuji vám. A můj kolega z toho ještě rozvede. Pan Žerob. Dámy a pánové, je mi ctí, že vás mohu oslovit jménem Vysokého komisaře OSN pro lidská práva u příležitosti vašich jednání o politice týkající se těch, které označujeme v EU jako nezletilé osoby bez doprovodu, ale my je říkáme děti bez doprovodu. To není otázka terminologie, ale dovolte mi, abych eh, zopakoval, proč kolega z UNICEF, jako kolega z UNICEF používáme ten výraz děti, protože eh, základním dokumentem je umluva o právech dítěte, které, eh, podle které všechny osoby pod os, mladší 18 let jsou děti a musí být chráněny, protože jsou zvláště zranitelné. A děti migranti musí být vnímáni jako děti bez ohledu na status jejich rodičů. Všechna administrativní soudní rozhodnutí, která se jich týkají, musí být v zájmu dítěte podle článku 3 úmluvy právech dítěte a musí, e, mu, musí být respektován. Některá politická jednání mezi exekutivou a legislativou často přehlížejí klíčovou roli soudního systému, což ovšem může eh, měnit eh, praxe exekutivy a zavést praxi, eh, co se týče praxe v členských státech, které ohrožují práva dítěte. Soudci musí zohledňovat nejlepší zájem dítěte to, se, to bylo tématem e, soudního kolokvia, kde se sešli e, nejpřednější experti pro tuto oblast z celé Evropy od Portugalska e, po Maďarsko a mm, vypracovali nejen obecná doporučení, ale také specificky čtyři oblasti, kdy je praxe poměrně odlišná a problematická co se týče plnění závazků úmluvy o právech dítěte. Tyto čtyři oblasti jsou hodnocení věku, trvanlivá řešení jako rozhodnutí o návratu, přístup k základním sociálním službám a jiná sociální a kulturní práva a procesní záruky. Bez ohledu na významné rozdíly mezi právními tradicemi a praxí členských zemí, tak tady byl vysoký konsensus mezi soudci, tedy jak by se měla chránit nebo jak by se měla aplikovat ten zájem dítěte v těchto situacích. A soudci eh, o tu orientaci našli v již existující dobré a nejlepší praxi justice v jednotlivých členských zemích. Ale tyto nejlepší praxe existují, ale nejsou konsistentní. Nejenom co mezi jednotlivými státy členskými, ale také v rámci jednotlivých států. Velice stručně. Hodnocení věku, posuzování věku. E, Tamto kolokvium zkoumalo různé tradice, buď lékařské nebo sociální, psychologické hodnocení je považeno za dominantní a rozhodující. A dané eh, tradici je to obvykle to, co je více negativní, to se preferuje a to závisí na právní tradici a na širším sociálním kulturním kontextu. Takže to kolokvium dospělo k závěru, že všechny mednoty hodnot posuzování věku mají velkou chybovost. Ani jedno z, eh, z těchto hodnocení samotné nestačí a Jednotlivci by měli vždy eh, jít, si dá na mm, přednost v případě pochybností, aby byl považován za dítě. Dále možnost odvolání proti tomuto hodnocení ve světle všech dostupných um, důkazů. Co se týče trvanlivých řešení um, v justici, tak to se týkalo administrativní rozhodnutí vrátit dítě do země původu bez e, doprovodu v situaci, kdy tam dítě nemá rodinné příslušníky a kdy nejsou, um, není zajištěno přijetí. Soudci tedy požadovali administrativní rozhodnutí vrátit dítě do země původu. Vždy bylo uh, jasně odůvodněné, že jedno, v tom, že okolnosti nebo konkrétní podmínky daného dítěte byly zohledněny. Eh, co do nejlepší praxe bylo navrženo, že eh, co se týče návratu dítěte do země původu, ehm, tak tam lze chránit zájem dítěte pouze, pokud je nalezena jeho rodina předtím, než se rozhodne o tomto. A neměly by se děti vrátit do zemí, kde je válka. A soudy často museli zvrátit administrativní rozhodnutí a požadovat, aby orgány zodpovědné za zajištění ochránce um, také zajistili povolení k pobytu Mm, dětem, kteří se blíží k 18 roku života, jinak by se stali nelegálními migranty. Je absurdní, ale jsou případy, kdy některé dítě, tedy v 18 letech, je jaksi chráněný jako dítě, ale v 18 mu najednou hrozí uh, deportace. Soud dospěl k závěru, že není Eh, v zájmu dítěte, aby byl ubytován v zařízení pro dospělé sám. Dítě v zařízení pro děti bez doprovodu by měly, tak tam by měl být dostateč, poskytnout dostatečná doba. A pokud dítě bez doprovodu dosáhne 18 let, tak má nárok na stejné služby jako jiné dítě v hostitelské zemi. Co týče procesních záruk, tak soudci identifikovali dobrou praxi. To se týkalo zjištění, že děti musí mít um, nějakého ochráncem zodpovědnou osobu. Dítě musí dostat příležitost um, prezentovat svoje stanovisko um, těm, co rozhodují. Pokud dítě žádá, by bylo vyslyšeno u soudu, tak musí být, je to v jeho nejvlastnějším zájmu a má právo na odvolání, pokud je návrh vrátit ho do země původu v rámci programu asistovaných návratů. Výsledkem toho justičního kolokvia byla inspirace nejenom pro soudce, ale pro ostatní orgány, Eh, úřady, které se zabývají migrací, které často nezohledňují nejlepší zájem dítěte řádným způsobem. Ovšem, zpráva z vlastní iniciativy výboru Libe je slibným krokem tímto směrem. Budeme rádi, pokud naše zjištění z soudního kolokvia se dostanou do vašich jednání. Studie bude k dispozici i ve francouzštině, už je k dispozici v angličtině a kopie se můžete vzít. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a teď otevíráme prostor k diskusi. Mám tady 7, 8 přihlášek paní Koraca. Děkuji, Sofie Mm, budu velice stručná, protože zpravodaj Natali a kolegové z UNICEF a OSN již e, prezentovali výzvy a složitost tohoto problému situace dětí, co přicházejí do Evropy. Já jsem ráda, že mohu být stínovou zpravodajkou, protože to je 75 tisíc dětí, kteří přicházejí bez rodičů do nového světa. Buď jsou oběťmi války, konfliktu, nebo jsou prodávány oběťmi pašování lidí, nebo hledají lepší život. Takže tato výzva je nejenom právní, ale také humánní, lidská, psychologická. Máme dobré východisko z toho, co již parlament schválil v azylovém balíčku Pozměňovací návrhy se dostaly do směrnice programu eh, sídlování, kde skutečně se uznává nejlepší zájem dítěte v té legislativě. Eh, pra, otázky na právní zastoupení, tlumočení zvláštního zástupce, také směrnice o zneužívání dětí, tam to všechno je již zohledněno. To je dobrý začátek. Také chci říci, že velice vítám že zpravodajka mm, je velice, má velice konkrétní, je zaměřený přístup, je hodně práce, co s, v souvislosti se sběrem dat. Teď máme data jenom o azylantech. Neexistuje jedno řešení pro všechny děti, co přicházejí do Evropy. Musí být ad hoc opatření, musíme vědět víc, kdo sem přichází, odkud, jaké jsou jejich motivy, pokud nežádají o azyl. Ve Švédsku v roce 2011 jsme měli 2650 dětí, kteří eh, tam přišli. To je nejvyšší číslo v Evropě a stále roste. Proto mě velice um, těšil ten návrh ne, návštěvu, protože i v zemích, kde jsou velké, kde čelíme, velkých, čelíme velkým výzvám, otázka je vždy, zda si to přejí obce, zda e, sjednoc sloučení rodiny je nejlepším řešení. Celá řada praktických řešení, které třeba zvažovat. A já doufám, že budeme mít příležitost si vyměnit nejlepší praxi. Děkuji. Já musím omezit řečnickou dobu na dvě minuty, jinak přetáhneme. I když máme stínové zpravodaje, tak hodina má stejně jenom 60 minut. Jinak bude problém. Paní Sipo. Cipo, často jsme, už jsme mnohokrát slyšeli, že o zájmu dítěte, um, zaměření na dítě, což je, má přednost před ostatními opatřeními. Když se ale podíváme na situaci v členských zemích, tak to se zdaleka není realita, aby uh, blaho dítěte bylo v centru pozornosti. Ty mm, děti, migranti jsou považováni za problém, za výzvu, za nákladový faktor. Často mám dojem, že posuzování věku je důležité proto, abychom se zjistilo, zda ty děti si tady musíme nechat, anebo je můžeme poslat pryč. Ten azylový balíček tady padl vícekrát, ale já ještě říkám, pokud by to blaho dítěte bylo to hlavní, tak ten dosavadní kompromis, který ještě není dojednán, by musel vypadat jinak, než jak vypadá teď také další kroky, které jsou zamýšleny, podle mého nemají jak si e, hlavně na zřeteli zájem dítěte, ale mají bránit tomu, aby sem děti přicházely. A když už tady jsou, tak abychom je mohli poslat zpátky co nejdříve. Hmm. To pozadí v těch zemích původu, e, z těch zemích, odkud pocházejí, tak tam to asi známe, jak ta situace tam vypadá. Jinak si těžko dovede představit, proč by um, rodiny vysílaly své děti. Slučování rodin je to samozřejmě důležité. Ovšem eh, v případě válek by se děti neměly posílat zpátky. Ale také si mu dovedeme představit jiné situaci, eh, jako třeba Mm, přírodní katastrofy, kdy slučování eh, rodin není mým ideálem. Já mám otázku na závěr na komisi na členské státy, co je prevencí ne, nejisté migrace, když ta situace v zemích původu je taková, že lidé nevidí jinou šanci a jaká jsou eh, udržitelná řešení v EU i v zemích původu, Mm, pro vytvoření podmínek pro děti migranty a také zajistit, aby migrace jako takové řešení situace nebylo nutné. Já mám pocit, že to je důležitější než všechny ty jednání o určování eh, věku a podobně. Prosím, dodržujte řečnickou dobu, jinak tady budeme ještě dlouho. Ok, merci, bonjour. Děkuji. Musím říci, že je to frustrující v této první rozpravě, která je velmi důležitá, že stínoví zpravodajové mají pouze eh, dvě minuty. A tím už jsem několik sekund ztratila, takže mi eh, zůstává už eh, mi pouze jedna a půl minuty. Paní Griesbeck jako zpravodajka toto téma uvedla v celé šíři, zmínila otázky, které bude muset vyřešit a zmínila také velmi rozumnou otázku eventuálního legislativního návastroje, inovativního, dobře zaměřeného, který by umožnil odstranit nekonzistenci, která je Eh, zdůrazněna jednak Evropskou komisí a jednak i v tom, co říkali zástupci UNICEF a eh, orgánu OSN pro lidská práva. Pokud jde o čísla, naše politika a legislativní nástroje pro ochranu dítěte obsahují velké mezery. Myslím si, že mnoho nezletilých unikne naší registraci a tím pádem i ochraně. Máme tady asi 16 eh, 631, eh, nebo zkrátka velké číslo neregulárních, pardon, a ve Francii tam máme asi 8 000 nezletilých eh, nelegálně pobývajících, tedy na které se nevztehuje legislativa a nejsou dostatečně chráněni. Takže tady musíme opravdu učinit velmi důležitá opatření, důležité kroky, poskytnout konzistentní legislativní nástroj v rámci asilového balíčku. Pokud jde o postup, je zřejmé, že se nám ještě nepodařilo společně s radou zabránit tomu, aby nedosprovázení nezletilí by tedy byli dobře ochráněni a aby jejich stav nebyl zanedbán. Přístup komise je velice úsporný pokud jde o prevenci, přístup a udržitelné řešení, protože udržitelné řešení, mm, tam říkají, že to je především návrat, ale já bych chtěla k tomu říct to, co říkali zástupci, nebo podpořit to, co říkali zástupci OSN. Můj čas už vypršel, jsem eh, velmi ráda, nebo budu velmi ráda k dispozici paní zpravodajce a budu dělat vše pro to, abychom přijali ten nejlepší text pro ochranu nezletilých v Evropě. Merci, Madame Flotre. Děkuji, paní Flotter. Chápu vaši frustraci, ale jestliže by někdo měl návrh, jak dostat 120 minut do jedné hodiny, tak jistě byste mohli mluvit déle. A nyní pan Bronx. Děkuji. Článek 3 říká, že nejlepší zájem dítěte by měl být tím hlavním faktorem. Tady tato slova by měla být sice vytesána do kamene, ale zároveň slova smrtelníků se mohou vždy měnit. A já jsem poněkud skeptický, že děti bez doprovodu by sami se dostaly do Evropy. Řada z nich eh, byla jsem eh, jistě propašována lidmi, kteří neměli vždy možná úplně čistě úmysly. Samozřejmě, když se na to podíváte z ekonomického pohledu, tak ano, to dítě asi na tom bude v Evropě lépe, ale tímto jsou mu odňaty jeho původní kořeny. Samozřejmě zasnělo tady, že děti bez doprovodu um, sice mohou na tom být lépe v Evropě, ale potom se musíme položit také otázku, zda dokážeme akceptovat to, aby děti bez doprovodu mohly sami zůstat ve třetím světě. Proč nepřivezeme do Evropy všechny? Můžeme vůbec tolerovat, že děti zůstanou ve třetím světě? Uvědomme si všechny tyto souvislosti. A také si uvědomme, jak se k tomu staví e, pohraniční stráž. A podařilo se mi alespoň dodržet řečnickou hůtu. Děkuji, pane Bronci. Paní Morvaj. Děkuji mnohokrát. Tak já mám pocit, že všichni v tomto sále a také všichni právníci se jistě shodneme na tom, že ta hlavní zásada je tedy ta, že by měl být brán v potaz hlavně zájem dítěte, ať už se jedná o případy eh, poručnictví dítěte, nebo hákskou úmluvu, nebo případy migrantů, nezletilých osob bez doprovodu. Ale potom je otázka právě ta, co je vlastně v zájmu dítěte, kdo o tom rozhodne. Souhlasím s paní Kolasa byl, že to jsou velmi důležité otázky. Jsou tady velmi důležité otázky, jako zda bychom zde měli dítě ehm, ponechat nebo ne. Ale nesouhlasím s tím, že to jsou nějaké praktické otázky, ne, to jsou spíše zásadní, principiální otázky. A chtěla bych požádat naše, nebo respektive chtěla bych se zeptat našich hostů, na právní praxi. Zda vždy je tady ta presumce, že je v nejlepším zájmu dítěte ze třetího světa, zůstat v západním světě? A jestliže ano, tak proč? Proč? Jaký je ten princip, jaká je ta zásada, jaký je ten systém hodnot, jaké je to zdůvodnění eh, pro tu, tento předpoklad? Dále bylo nám řečeno, že eh, jsou tady určité případy porušování lidských práv a že tam došlo tady k tomu, že tam byl tříleté dítě a pětiměsíční dítě, které byly ponechány v detenčním centru ve špatných podmínkách, ale jak dojde k tomu, že tyto děti se dostanou do Evropy? Jaké jsou ty příběhy za deseti tisícemi příběhů? Jak k tomu dojde, že tyto děti se sem dostanou a jaký je přesný právní postup? Kdo je zastupuje? Kdo je jejich zástupce? jaký je ten test, respektive jak vyhodnotíme, jak otestujeme ten nejlepší zájem dítěte a jak zodpovíme na tu otázku, zda dítě vrátíme nebo ne. Byla bych ráda, kdyby mi na toto bylo odpovězeno a zejména proto, že nikde tady v, naš, to, v našich dokumentech nevidím zmínku o tom právním kolokviu, co tady, o tom právním slyšení. Děkuji, paní Bauer. Köszönöm szépen a sok elhangzott kérdéshez, talán még kettőt tennék hozzá. Děkuji. Eh, chtěla bych položit dvě otázky, které tady ještě nezazněly. Samozřejmě je vždy velice důležité stanovit věk. A je to samozřejmě velmi složité, tak jak už na to mnozí upozornili. V mnoha případech metody, kterými je stanovován věk dítěte, velice ponižující. Tyto metody jsou v podstatě staré již 100 let, takže jsou velice zastaralé. Chtěla bych se tady položit, jestli, chtěla bych se tady zeptat na to, jestli zde dojde k nějakým k nějakému pokroku. Další otázka se týká obchodování s lidmi. Víme, že mnoho lidí se do Evropy dostane obchodováním s lidmi. Také víme, že nedoprovázení nezletilí jsou velmi zranitelní, pokud to jde o toto obchodování s lidmi. Víme, že v Evropské unii tady má tato věc mnoho obětí. Jedna čtvrtina ze stovek tisíc obětí obchodování s lidmi jsou právě děti. V budoucnosti bude existovat právní akt, o ochraně dětí e, pocházejících z třetích zemí, ale nezabýváme se v podstatě těmi dětmi, které se z jiných členských zemí dostávají do dalších členských zemí v rámci obchodování s lidmi. Má Evropská komise nějaké nápady, jak toto vyřešit? Děkuji. Slovo má paní McIntyre. Děkuji. Já myslím, že se všichni víceméně shodneme na tom, že každý nedoprovázené dítě v EU by mělo být zejména vnímáno jako dítě a tak to by s ním mělo být nakládáno. Měli bychom vždy zohledňovat hlavně zájmy dítěte. A samozřejmě také se shodneme na tom, že bychom měli mít co nejlepší standardy v rámci celé EU. Já tímto děkuji paní zpravodajce za to, že se s námi podělila dnes o cené informace. Co mě skutečně překvapilo, je to, že celá řada zemí neplní své závazky v rámci smluv. A podle mě to není něco, co vyžaduje plán, ale to je něco, co naopak se žádá určitou akci, určité kroky. A chtěla bych se zeptat komise, co dělá pro to, aby zajistila, že členské státy budou plnit své závazky dle smluv. Druhá otázka, kterou tady mám, kterou bych chtěla položit, je problematika obchodování. Akční plán motivoval členské státy k tomu, aby realizovali určitá školení a aby zlepšili včasnou identifikaci obchodování a zejména, aby pomohli hraničním pracovníkům, pracovníkům pohraniční stráže ve správném vyhodnocování situací. Čili byla bych ráda, kdyby nám komise mohla říct se něco více o těch informačních a vzdělávacích aktivitách a jakým způsobem můžeme stanovit rozdíl mezi obchodovaným dítětem a dítětem, které je bez doprovodu a které se snaží nalézt azyl. Bohužel i ve Spojeném království vidíme každoročně stovky případů obchodovaných dětí, přičemž polovina z nich eh, se dostane zpátky k těm, kdo je zadržují. Čili to je obrovský problém. I když oni jsou převzaty do péče, tak ty děti jsou tak vystrašeny, že následně se zpátky dostanou k těm osobám, které s nimi obchodovaly. Děkuji. A poslední na seznamu je pan Amfilipis. Děkuji. Já bych chtěl velice poděkovat paní zpravodajce i ostatním řečníkům za to, že tady zmínili důležitá témata. Myslím, že problém spočívá v tom, jakým způsobem budeme vnímat jednotlivé případy, zda budeme k ním přistupovat jako k migrantům nebo dětem. Protože když je budeme vnímat jako děti, neměli bychom vůbec hovořit o detenčních centrech, hovořit o relokaci, o tom, že je pošleme zpátky. Když na ně budeme pohlížet ale jako na přistěhovalce, tak eh, naopak musíme zde uvádět všechny tyto koncepty související s přistěhovalci. Já bych chtěl zdůraznit ehm, některé ty věci, které tady již zmínila komise v souvislosti s lidskými právy, přístup ke službám, přístup eh, k právní ochraně a také bych chtěl zdůraznit přístup eh, k jídlu, bydlení a vzdělávání. To tady doposud nezaznělo. Čili já se těším na zprávu paní zpravodajky, eh, na to, abychom viděli, jak tam budou všechna tato témata pojednána a jak tedy vypracujeme co nejlepší zprávu z vlastní iniciativy. Děkuji, také děkuji za vaši stručnost. Tak tady zazněla celá řada otázek, která byla směrována na komisi a také na eh, řečníky z UNICEF a z OSN. Chtěla bych vás nyní požádat, zda můžete skutečně velmi stručně, maximálně dvě minuty každý z vás odpovědět, nebo možná, když odpovědět nechcete, to by ani nevadilo, ale nejprve paní Schmidt. Effectivement, il y y a pas mal de questions. Děkuji, paní předsedkyně. Je tady celá řada otázek, které ukazují, že všechny otázky, které souvisí s nedoprovázenými nezletilými, nelze snadno vyřešit. Byla tady také otázka paní Sipel v tom směru, co se děje v zemích původu, co tam děláme za opatření. Musíme si uvědomit, že nezletilí k nám přichází z nejrůznějších důvodů. Jsou tam ti, kteří, uprch, kteří prchají před válkou, někteří jsou v obtížné situaci a žádají o azyl, ale ti to jsou vlastně v jiné situaci než ti, kteří přichází eh, z ekonomického důvodu, z důvodu chudoby, kvůli tomu, že v Evropě hledají lepší život, lepší svět. Samozřejmě že ti, kteří přichází kvůli válce eh, ve, v jejich zemi původu, tak to je samozřejmě jedna věc, ale i pro ty ostatní se musíme postarat o to, co můžeme udělat v zemích původu pro podporu dětí, které tam žijí. Například eh, se také řešit otázku obchodování s lidmi, to je velmi důležité, to tady také zaznělo několikrát a já bych tady zmínila nedávnou směrnici která byla nedávno přijata k prevenci a k boji proti obchodování s lidmi, kde se explicitně odkazuje na nejvlastnější zájem dítěte a kde se mm, vyjadřuje několik opatření, které, jak doufáme, eh, budou transponována členskými státy do jejich legislativy a já vás mohu ujistit, že Evropská komise bude hrát svou roli strážkyně smluv eh, a i směrnic Kolegové, kteří jsou pověřeni touto směrnici, už jsou v kontaktu s členskými státy, tak aby transpozice proběhla co nejlépe. Pokud jde o již existující směrnice v oblasti azylu a i pokud jde o ty, které se přijímají, bude potřeba je rychle transponovat. A abych odpověděla na další z otázek, komise tady samozřejmě bude hrát svou úlohu strážkyně smluv a bude, pokud bude nutné, zahajovat řízení pro porušení smlouvy, pokud bude jasné, že k něčemu takovému došlo. Potom to, co bylo řečeno o tom udržitelném řešení. Nemyslím si, že udržitelné řešení je návrat dítěte. Musíme tady jasně rozlišovat mezi různými dítěti, dítě, dětmi. Proč přichází, jestli jsou to žadatelé o azyl, z jakých důvodů. Samozřejmě v mnoha důvodech není návrat vůbec eh, přijatelný. Musíme dodržovat mezinárodní umluvy v našem akčním plánu musíme také řešit možnou integraci dětí tady v Evropě a my jsme se tady rozhodli Fondem pro integraci tyto věci podpořit, ovšem žádný členský stát zatím tyto možnosti nevyužil. Na druhé straně eh, nesmíme zcela vyloučit možnost návratu, protože obvykle je to tak, že děti se nejlépe cítí ve své rodině. Takže to byla zhruba má odpověď, ale ještě klidně dodám podrobnosti. Teď nemáme mnoho času, proto musím eh, eh, všechny usekávat. Dále eh, další řečníci, každý maximálně dvě minuty. Já budu hovořit za nás oba ohledně návratu. Ta otázka mm, byla, zda nejlepším zájmem dítěte myslíme, že žádné dítě by se nemělo nikdy vracet. Ne, to jsme nemysl, tak jsme to nemysleli a tak to a nemyslelo ani soudní kolokvium. A e, dle nejlepší praxe e, by návrat dítěte byl nejlepším řešením, pokud jsou schopni zajistit adekvátní péči a podpořit jeho návrat. Ale jsou případy, kdy orgány, úřady se snaží děti vracet v případech, které pak soudci musí zrušit. V případě, že tam nebylo zajištěno přijetí, nebyla tam nalezená původní rodina a nebyla nebylo jasné, kdo by přijal to dítě a dokonce se vracely i děti do válečných konfliktů. To jsou situace, které musíme řešit. A nemůžeme říci, že buď jsme proto, abychom nikoho nevraceli, nebo se pokusíme vrátit se všechny děti. Ne, Musíme ty případy hodnotit na základě nejlepšího zájmu dítěte v každé konkrétní situaci, ne formalisticky, ale e, věcně. Děkuji a pan Kory. Já k tomu nemám co dodat. Mohu vám pouze říct, že jsme provedli studii v Německu, e, pokud jde o děti navrácené do Kosova, do Kosova, abychom zjistili, jestli to bylo dobré rozhodnutí. Snažili jsme se proskoumat jejich situaci předtím, než odjeli z Německa, e, kde byli skolarizováni a potom je vrátili tedy zpátky do Kosova, tam, kde vlastně ten jazyk už neznali a e, bylo to pro ně prekérní situace, takže my se snažíme opravdu ty situace vyhodnocovat, abychom zjistili, co je pro děti nejlepší. Se dostávám z pátky paní eh, zpravodajce paní Grisbeck na dvě minuty. Děkuji, Sofie. Samozřejmě děkuji komisi jednak za její prezentaci stanoviska v polovině období, ale děkuji také za přesné odpovědi na otázky kolegů. Děkuji eh, zástupcům UNICEF a eh, kanceláře OSN pro lidská práva a chtěla bych ujistit všechny kolegy, že se pokusím co nejlépe vyřešit eh, všechny tyto otázky. Těším se na ty příští měsíce, kdy budeme řešit tuto velice složitou a citlivou otázku. Velmi oceňuji myšlenku, že bychom začali hovořit o dítěti systematicky a už ne o nezletilém. Je má to velmi silný symbolický účinek. Víme, jaká je definice nezletilého. A byl tady také vyjádřen přístup, který se mi zamlouvá, tedy, že bez ohledu na to, co se stane, ať už je dítě v regulární nebo neregulární situaci, musíme mít především na paměti, že je to dítě a že vůči němu máme určité povinnosti. Bez ohledu na důvody, pro které dítě přicestovalo, a tady zopakuji, že ten globální přístup je velice zásadní, jednak pro děti, které jsou traumatizovány důvodem jejich úniku, útěku, válka, různé traumata, různá traumata a další věci. Ti, kteří se donívají, že Evropská unie je zemí zaslíbenou, to je zase další skupina, a další, kteří prchají a zároveň se vystavují obrovskému riziku. A máme tady také obchodování s lidmi. Jsou tady tedy nejrůznější oblasti, na které se bude snažit zpráva odpovědět. Líbilo se mi to, co říkala Anna Maria. Eh, například Švédsko, tady také má ještě celou řadu nějakých eh, problémů a otázek, ačkoliv si vede dobře a pak si musíme uvědomit, že je tady velmi naléhavá situace, existují dobré postupy, možná, že databáze by mohly být vylepšeny, zahájil se pilotní projekt, to všechno je dobré, ale přesto mnoho věcí zůstává k řešení a tak, jak uvedli někteří kolegové, je třeba, aby členské státy dodržovaly své povinnosti. Už vidím, že mi končí čas. Tady je eh, potřeba eh, tady využít také různé soudní postupy nebo spolupráce, abychom měli velice eh, konzistentní dokument od všech s poznátkami od všech kolegů. Dostáváme k dnešní poslední rozpravě. Máme necelou hodinu na diskusi o ochraně, balíčku ochraně osobních údajů, což je velké důležité téma, takže kolegové, prosím, eh, bavte se venku. A máme tady dva zpravodaje. Mm, vyslechneme zástupce komise, zástupce kyperského předsednictví a právní službu. Pak bude diskuse, takže budu trvat na tom, abyste dodržovali disciplínu a omezili řečnickou dobu. Jinak budu ještě brutálnější a již jsem říkala, že budou jenom dvě minuty maximálně. Ne pa- dvě minuty 15 sekund, ale dvě minuty. A já požádám zpravodaje, komise a kyperské předsednictví a právní službu, aby byli také struční a začnu dvěma zpravodaji. Nejprve pan Albrecht. Děkuji, Sofie. Já mám o něco více než dvě minuty tedy. Prosím, všichni, kdo chcete se bavit mezi sebou, opustte jednací stál, abychom se mohli zaměřovat na ochranu dat. Když se dostanu k mm, dalšímu kola výměny názorů o balíčku ochrany osobních údajů, tedy nařízení a směrnici, tak pracujeme e, velice úzce spolupracujeme se stínovými zpravodeji a zpravodajem panem Sesemi a také se držíme našeho cíle, totiž zajistit dobrý kvalitní režim ochrany dat. A jak víte, to je výzva, takže se snažíme dosáhnout tohoto cíle v časovém harmonogramu, abychom tu reformu dokončili do konce našeho mandátu. Co se týče toho nařízení, tak jste dostali k dispozici pro dva pracovní dokumenty k nařízení, dokumenty číslo 2 a 3. Hlavní body v těchto dokumentech také ukazují, jak vypadají práce v li- výboru LIBE tomu nařízení. Se snažíme prosadit celý, celé téma a některé E, myšlenky už jsou jasné, jakým směrem se budeme ubírat ve své zprávě, kterou bych chtěl prezentovat ještě do Vánoc, tak aby všichni měli dost času po Vánocích na začátku příštího roku si to přečíst a dát pozměňovací návrhy k tomu. Abychom konečné mm, dohody v Libe dosáhly eh, koncem dubna a začaly jednat na, za irského předsednictví. Co se týče podstaty věci, tak jeden z nejdůležitějších bodů je to, co jsme již prezentovali, je komplexní přístup, posilování individuálních práv, posílit dimenzi vnitřního trhu, zajistit větší respektování pravidel na ochranu údajů a také posílit globální dimenzi. Toto je klíčové. Chceme posílit klíčové principy. Chceme dosáhnout Um, stejného jak se pole působnosti toho nařízení jako stejně jako v té směrnici. Definice jsou klíčové, tedy co jsou osobní údaje a co jsou um, subjekty. Tak ty, ty principy je třeba sladit s principy, které byly do posud. Tedy hranice mezi anonymním využívání dat což nespadá pod tento balíček. A také jasně říci, že existuje motivace k další anonymizaci a tím dát možnost, eh, aby tomu, aby každá služba, každé zpracování probíhalo s jasnými osobními daty, ale spíše s anonymizovanými daty. Další důležitý bod. Mm, právní důvody mm, zpracování. Je jasné, tam mm, požadavek souhlasu jako hlavní pilíř zpracování dat – v tom nařízení chceme, abychom, aby subjekty to mohly předvídat, tedy předvídatelnost a aby mohli udělit souhlas, musí být dostatečná informovanost a to nemůže být dlouhý text, musí to být snadno srozumitelné, musí být technické standardy, aby to udělení souhlasu bylo snazší. Co se týče právních důvodů, tak otázka legitimním zájmu nemůže zůstat jako delegovaný akt. Ty delegované předpisy mm, se musí jak si ověřit co do nutnosti. My chceme, aby se ta otázka zodpověděla nyní a ne až v budoucnu v rámci těch delegovaných aktů. Další věc, kterou chci otevřít, vím, že mám omezenou dobu, ale chci upozornit na um, soukromí, tedy by design a by default, tedy možnosti certifikace, možnosti vyjasnění or, orgány pro ochranu dat, aby byla také konkurence pro uh, tu nejlepší certifikaci. No, ale umožnit regionálním úrovním a členským státům přicházet s lepšími řešeními, především v oblasti certifikace. Tady je obrovský potenciál. Všechny ostatní věci nemohu tady prezentovat, na to nemáme čas, ale chci vás požádat, abyste si přečetli pracovní dokumenty a vyjádřili se k tomu, Eh, nyní se pracuje na hlavních pilířích toho návrhu. No, my chceme definovat tedy hlavní směr co nejdříve, abychom v dubnu, v březnu nezačínali diskutovat znovu. To by nám pomohlo se dříve roz- dospět k rozhodnutí. Teď mě budete všichni nenávidět, ale budete eh, šťastní, když budete moci jít domů 6.30. Pan Konce. Já budu stručný a začnu tím oblíbeným přístupem k balíčku. To je dobře známé. To je běžná pracovní metoda, je to otázka také časového harmonogramu, ale také chci Eh, citovat eh, koleg, zákonodárce, musíme zajistit, aby obě, oba nástroje vstoupily v platnost ve stejný den a měly stejná základní ustanovení. A to je náš cíl. Politický aspekt. Víme, že členské státy váhají s tou směrnicí a Stávající předsednictví neprotlačuje toto téma tak, jak bychom si přáli. A my chceme informovat kolegy zde ve výboru, že předkládáme parlamentní um, otázku na komisi a na radu, interpelaci, která doufám, že se dostane na téma příští plenárky ve Štrasburku, abychom vyslali politický signál a vykoná, vyvinuli určitý politický tlak. Poté, co dostaneme v plénu odpověď, tak možná budeme muset jednat dál, co dělat s tou směrnicí, jak by k tomu měl parlament přistupovat. Nyní nechci zacházet do větších detailů. Co se týče podstaty, máme tady pracovní dokument, který jsme již distribuovali před posledním meziparlamentárním setkání s kolegy z národních parlamentů členských zemí. To bylo velice úspěšné um, setkání Chci se zaměřit na pár bodů uvedených v tom pracovním dokumentu, které vyžadují další vyjasnění. Co se týče toho, že instituce EU spadají mimo eh, působnost tuto, této směrnice, přes jejich rostoucí význam pro sdílení dat, to myslím musíme dále projednávat. Druhá věc je časový aspekt. Komise navrhuje revidovat konkrétní akta, v, konkrétní um, předpisy v oblasti policejní soudní spolupráce tři roky po vstupu v platnost. To je v praxi více, to znamená, že společné standardy nebudou existovat příštích šest let. A to je pro nás, a to není pro nás akceptovatelné. Další věc. Máme celou řadu výjimek eh, z principu ochrany dat, to je základní právo, Musíme principy dodržovat. Každá jednotlivá výjimka z tohoto principu musí být odůvodněná. E, omezení musí být mm, výjimkou a nesmí být pravidlem. Další téma, také v tom nařízení, některé definice třeba vyjasnit jako prvky dát ehm, transparentnost, zachovávání, aktualizace, adekvatní, relevantní. To jsou technické věci a je třeba o nich dále jednat. Hm, chybí tam mechanismus hodnocení, hodnocení nutnosti, přiměřenosti. Není tam jasná definice profilování a to je obrovsky důležité téma. Dále navrhovaný režim pro předávání osobních údajů třetím zemím, to je slabé, tam není, nejsou potřebné záruky pro ochranu práv jednotlivců, jejichž data se převádějí. A dále Eh, pravomoci DPA monitorovat a zajišťovat dodržování pravidel. To jsou tedy témata, kterých, na které se chceme zaměřit v naší spolupráci v komisi. A další bod z našeho hlediska navrhnu, navrhneme pozměňovací návrhy na zvýšení standardů ochrany na úroveň eh, podobné tomu nařízení. Děkuji. Děkuji a dále mám na seznamu paní Libaj z Evropské komise. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Velmi stručně, jak jste ostatně žádala. Nejprve bych chtěla říci, že velice vítáme pracovní dokumenty, které byly prezentovány zpravodajem. Myslím, že velmi dobře úzce spolupracujeme s Evropským parlamentem a i nadále v tom chceme pokračovat. Co se týče časového rámce, tak my velice podporujeme ty návrhy ze strany parlamentu. Jak víte, my velice podporujeme tu myšlenku, abychom měli společný obecný přístup na konci irského předsednictví jsme si vědomi toho, že to je velice ambiciozní, ale chceme pracovat tímto směrem. A nyní k um, některým věcným poznámkách k celé řadě těch bodů, které tady zazněly. Nejprve, co říkal Jan Albrecht, který hovořil o mm, tom hlavním principu, o vyjasnění definice, souhlasíme s tím, že bychom měli pracovat společně, že bychom se měli snažit nalézt řešení, eh, jak toto vyjasnit. Dále k té otázce, která tady je rovněž zazněla, co se týče posílení práv, zjednodušování, slučování, ustanovení, tak eh, i zde hm, velmi rádi se budeme zabývat tím textem. Dále, co se týče té zátěže, což byl docela problém, tak my jsme jasně řekli, že jsme připraveni naslouchat určitým řešením, která budou předkládána s cílem um, zjednodušit tu administrativní zátěž pro malé a střední podniky. To ovšem neznamená, že mm, všichni kontroloři by mohli dělat cokoliv. Je velmi důležité um, u velkých firm, aby tady byla celá řada závazků a povinností. Dále, co se týče prováděcích aktů a aktů přenesené pravomoci, tak my velice vítáme ta kritéria, která tady představil zpravodaj jsme uvedli, že jsme připraveni se zabývat tímto návrhem aktu přenesené pravomoci jeden po druhém na základě kritérií. Rovněž se snažíme mít na paměti, jak je potřebné, ale také zachovat v rámci nařízení určitou flexibilitu aby to nebylo vázáno jenom na určitou technologii. Co se týče směrnice, tak eh, tady velice vítáme přístup pana zpravodaje, takzvaný ten balíčkový přístup. Hovořili jsme o tom ostatně od začátku. Jsme připraveni také se zabývat tou definicí, jak už tady zaznělo. Čili eh, souhrnem bych chtěla říci, že jsme připraveni dále spolupracovat se zpravodaji, snažit se vylepšit text, snažit se hledat řešení jednotlivých problémů, jednotlivých otázek, které tady zazněly. Zároveň ale chceme mít na paměti, že nám jde o zvýšení práv jednotlivců a že, podobně jako řekl pan zpravodaj, bychom chtěli zajistit, že rozměr jednotného vnitřního trhu v oblasti eh, ochrany osobních údajů bude nadále posílen. Děkuji, děkuji mnohokrát a dále kyperské předsednictví pan Andreu. που μου δίνετε τον λόγο αλλά και την ευκαιρία Děkuji mnohokrát za to, že jste mi dali slovo a za tuto příležitost informovat výbor o stávající situaci v oblasti balíčku o osobních údajích, návrhu nařízení a návrhu směrnice. Měli bychom vás informovat o práci, kterou do posud odvedlo kyperské předsednictví té doby, co jsme vás informovali na výboru Libe minulý týden. A také, eh, co se týče plánování prosincové rady JHA. 12. října předsednictví uspořádalo první setkání eh, v rámci skupiny předsednictví a zde jsme hovořili o horizontálních tématech, o horizontálních otázkách, které jsme zařadili na pořad jednání neformální rady JHA které proběhlo eh, v Nikosii v červenci. Následně jsme pokračovali v přímém setkávání expertů 22. a 23. října. Eh, chtěl bych říci, že v rámci tohoto dvoudenního jednání jsme si ten návrh procházeli článek po článku a dostali jsme se až k článku 39. A co se týče rozpravy o delegovaných aktech a prováděcích aktech, tak Eh, tam se ukázal určitý soulad mezi delegacemi, zejména co se týče celé řady těch aktů přenesené pravomoci, tak v případě eh, celé řady těchto aktů by byly vyhodnoceny jako poměrně přehnané. Co se týče prováděcích aktů, tak u malého počtu těchto aktů členské státy se vyjádřily v tom smyslu, že jsou potřebné, ale u většiny z nich eh, vyjádřili určité obavy, že by měly být prováděny takovéto prováděcí akty a o tom, zda jsou v souladu s pravomocemi ze smluv vyplývající právě z eh, balíčku o ochraně údajů. Také jsme to zařadili na pořad eh, Rady jednání, která byla v Lucemburku 26. října, kde jsme informovali ministry o aktuálním stavu tohoto balíčku. Jedna z důležitých věcí, kterou bychom chtěli zdůraznit, je, že jak z odborné, po odborné stránce, tak po politické stránce na té schůzi v Lucemburku komise řekla, že je připravená snížit počet aktů přenesené pravomoci eh, až o nějakých 40 Nicméně mm, to je něco, co může proběhnout jenom v rámci určitého konstruktivního dialogu, v rámci kompromisních řešení. Také bych chtěl konstatovat, že na Lucemburské radě celá řada delegací vyjádřila své obavy eh, k návrhu tohoto nařízení a hovořili o tom, že by to měla být směrnice místo nařízení. Chtěl bych také zmínit, že kyperské předsednictví eh, na základě rozpravy o horizontálním tématu a tu přenesené pravomoci vypracovalo dokument, který byl distribuován členským státům a bude se projednávat eh, na druhé schůzi 13. listopadu, na druhé schůzi předsednictví k této otázce. Čili my doufáme, že se podaří tu diskusi nějak dotáhnout do konce a že bude možné to předložit Koreperu a e, Radě a 6. a 7. prosince. My nyní se snažíme nalézt schodu k druhému horizontálnímu tématu, kde jsme už měli nějaké reakce ze strany členských států a to by se mělo projednávat na schůzi 14. 15. listopadu skupiny DAREX. Také bychom rádi vypracovali druhý dokument k administrativní zátěži a ten bude předložen na Koreperu a na radě JHA v prosinci. Závěrem, paní předsedkyně, bych chtěl říci, že kyperské předsednictví by chtělo spolupracovat co nejkonstruktivnějším a kolegiálním způsobem, jak ostatně pracujeme v rámci celého předsednictví. Doufáme, že tady dále ve spolupráci s eh, komisí i s parlamentem Eh, vyřešíme ty hlavní věci a předáme dalšímu předsednictví. Děkuji mnohokrát. A následně pan Gajola z právní služby. A možná, již by se mohli přihlásit kolegové, kteří si přejí vystoupit v rámci rozpravy. Takže pan Kajola. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím samozřejmě být stručný, ale mám tady mm, určité otázky, určitá témata a musím to vzít ve dvou částech. Za prvé vztah mezi návrhem nařízení a národními zákony. A za druhé otázka aktů přenesené pravomoci. Co se týče té první věci, tedy vztahu mezi návrhem na řízení a vnitrostátní legislativou, tak takovýto vztah musíme analyzovat eh, ve světle právního základu a s ohledem na cíle navrhovaného nařízení a také musíme mít na paměti volbu právního nástroje. Návrh nařízení je založen na článku 16 odstavce 2 smlouvy o fungování Evropské unie, která má dvojí cíl. Na jedné straně ochrana základních práv jednotlivců s ohledem na zpracování osobních údajů a na druhé straně eh, omezení, eliminace omezení eh, volného toku osobních údajů v rámci Unie. Navíc vzhledem k tomu, že komise jako právní nástroj zvolila nařízení, tak případě přijetí takovéhoto nařízení manévrovací prostor pro vnitrostátní legislativu bude mnohem menší, než je nyní. Ovšem není vyloučeno, že bude ještě poskytnut další manévrovací prostor pro vnitrostátní legislativu i v případě nařízení, a to sice formou národních prováděcích hmm, předpisů nebo výjimek. Ovšem takováto ustanovení by měla být jednoznačně omezena a neměla by být v rozporu s tímto legislativním aktem jako celkem. A to zejména e, vnitrostátní opatření by neměla bránit volnému toku osobních dat v rámci Unie. Co se týče výkladu výrazu v rámci limitů tohoto nařízení, které se objevuje na několika místech návrhu nařízení, tak tady toto znění obecně brání členským státům v tom, aby přijala pravidla, která se budou odchylovat od nařízení. Také bych chtěl vyjasnit, že z pohledu Eh, z hlediska základních práv je toto znění neutrální, protože jeho jediným cílem je zajistit soulad vnitrostátní legislativy s tímto nařízením. Co se týče možného rozšíření konkrétních pravidel obsažených v kapitole 9 návrhu o konkrétních situacích zpracování dát, tak takováto změna je možná. Ovšem, tato ustanovení by měla zůstat jednoznačně omezena na takové sektory, kde takováto specifická vnitrostátní pravidla budou považována za nezbytná a za odůvodněná. Kromě toho, takováto pravidla by měla být v souladu s cílem tohoto aktu, což znamená, že by neměla vytvářet více překážek pro volný pohyb osobních dat. Jedna z otázek eh, se týká možné změny, čím, kterou by byla zavedeno takové ustanovení, které umožní členským státům přijmout přísnější vnitrostátní pravidla ochraně osobních údajů tím, že přijmou výjimku k návrhu nařízení. Tady mm, tato změna, tak jak byla koncipována, dává členským státům velmi širokou a obecnou výjimku, což by bylo v rozporu s cílem návrhu a mohlo by to vést k velké právní nejistotě. Závěrem k této první části bych chtěl zdůraznit, že je možné a někdy dokonce nezbytné ponechat určitý manevrovací prostor pro vnitrostátní legislativu s ohledem na návrh na řízení. Nicméně takováto vnitrostátní pravidla, vnitrostátní předpisy by neměly vést k většímu omezení volného toku osobních dat v rámci Unie. Dále celá řada e, návrhů, které jsme kterým jsme se zabývali, tak eh, pokud by celá řada těchto návrhů byla přijata, by vedla k tomu, že členské státy budou mít velmi širokou diskroční pravomoc při provádění tohoto aktu Unie. V takovémto případě by měla být možná opětovně zvážena volba právního nástroje. Čili jinými slovy, možná by nebyl vhodným nástrojem už nařízení, ale možná spíše by to měla nahradit směrnice. A nyní se dostávám k druhé části právního stanoviska, a to sice k problematice aktů v přenesené pravomoci. Vzhledem k tomu, že komise navrhla velký počet aktů v přenesené pravomoci v tomto návrhu nařízení, byla právní služba požádána, aby posouzdila, zda některé z těchto aktů přenesené pravomoci se nedotknou zásadních aspektů tohoto návrhu nařízení. Za prvé, Dle smluv a dle judikatury soudního dvora pouze pravomoc měnit či doplňovat nezásadní aspekty legislativního aktu může být delegována komisi, zatímco zásadní aspekty musí být vždy mm, ponechány na legislativním aktu jako takovém, který je následně přijat zákonodárcem a nemůže být tedy následně delegován. Tudíž je důležité rozlišovat mezi zásadními a nezásadními aspekty legislativního aktu v tomto kontextu třeba, že e, soudní dvůr zatím ještě nevyložil zcela ten pojem zásadních prvků v souvislosti s aktiv přenesené pravomoci, můžeme již učinit určité závěry na základě legislativy týkající se prováděcích opatření před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. V případě této judikatury soud definoval zásadní prvky jako takové prvky, taková pravidla. Jejich cílem je dát konkrétní formu e, základním směrům komunit, eh, politiky společenství. V nedávném rozhodnutí takzvaný případ eh, Frontex, případ eh, Schengenského hraničního kodexu, soud následně vyjasnil v rámci svého rozhodnutí, že zásadní prvky jsou takové, které spadají do pravomoce e, zákonodáce Evropské unie. Čili s ohledem na toto soudní rozhodnutí je možné konstatovat, že e, taková ustanovení, která představují základní vývoj politiky společenství nebo která by mohla nějak zasahovat do práv, eh, do základních práv jednotlivců, vyjadř, si vyžadují důležité, důležité politické rozhodnutí, které může činit pouze Unie. Paní předsedkyně apeluje na stručnost. Eh, děkuji, pokusím se to tady schrnout. Čili chtěl bych říci, že celá řada navrhovaných ustanovení v rámci návrhu na řízení je na zákonodárci tedy identifikovat, které z těchto částí, které z těchto aspektů mohou být považovány za nezásadní aspekty a mohou být tudíž eh, vyhodnoceny jako možné do převedení aktu přenesené pravomoci. Ano, eh, to je, to je v zásadě, co jsem chtěl říci a konečně ještě několik slov ke společnému eh, porozumění. Samozřejmě, prohlášení. Samozřejmě, common understanding to není nic závazného. Vysvětlující prohlášení není nic závazného. Čili m, mm, jsou tady ty dva měsíce, ta dvouměsíční lhůta. Děkuji. Děkuji. Zatím se mi tady hlásí čtyři řečníci o slovo. První pan Fos. Recht herzlichen Dank. Děkuji. Nejprve bych chtěl říct, že jsem velice spokojen s naší spoluprácí. To, jak to v tuto chvíli probíhá, je velmi dobré, ačkoliv samozřejmě některé ty věci jsme mohli udělat rychleji, ale přesto no, mně připadá dobré, že v klidu postupujeme dál. Chtěl bych také pochválit komisi, když se podívám na tiskové prohlášení z 16. října, tak si myslím, že je to dobrá ukázka toho, jak být, že jsme pružní a otevření, a, nebo že, že tady je pružnost a otevřenost. Jsou je tady ještě několik bodů, kde bychom potřebovali, abyste byli pružnější, ale i tam budu předpokládat, že takový budete. Potom, pokud jde o nařízení, tak tam je celá řada věcí, které budeme muset vyjasnit. Ehm, budeme to muset Eh, vyjasnit v různých oblastech, jako právo na zapomenutí, přenositelnost údajů a další věci. Tak podrobně jsme to tam zatím nemohli všechno rozvést. V každém případě je to ale dobrý začátek, na kterém můžeme stavět. A pokud jde o dotaz eh, na radě, pokud je to směrnice, je dobré, že jsme udělali tento krok nebo že to tam takto zatím proběhlo. Přáli bychom si ovšem, aby rada byla v těchto věcech aktivnější a doufám, že rada přestane pouze myslet na problémy, ale začne myslet i v intencích řešení. Bylo by dobré, kdybychom se tady eh, v těch eh, věcech zblížili. Komise je pro, parlament je pro a teď čekáme pouze na radu, takže by bylo dobré, kdyby trochu šlápli na plyn. Děkuji. Slovo má paní Ernst. Děkuji. Chtěla bych poděkovat eh, zpravodajům. Myslím si, že oba odvádí velmi dobrou práci. Pracovní dokumenty jsou toho dokladem. Je tam zohledněno mnoho diskuzí, které v posledních měsících proběhly. Ovšem stále je tady kritika na hlavu rady. Samozřejmě tady máme tady stejný postup po dokumentů a myslím si, že, myslím si, že když se podíváme na to, kolik nás zbývá času, tak musíme opravdu zrychlit Ještě bych dodala také na adresu rady, že jiné otázky, které souvisí s ochranou údajů, nemůžeme vyjasnit, pokud nebudeme mít jasno v těchto balíčcích. Můžeme se tady hovořit o PNR v Evropě a o dalších věcech. Každý den se tím musíme zabývat, ale dokud nevyřešíme, jak budeme řešit ochranu údajů v jednotlivých oblastech, tak nám tady nic nepomůže. Nebudeme schopni přijmout jediné rozhodnutí, které by bylo fixní. Naše problémy jsme popisovali už v minulých měsících, je to otázka působnosti, to, co tady zmínili již oba zpravodajové, tedy otázku agentur, potom ochrana eh, o údajů pracujících, to, že se to dostalo do té volné formulace v rámci tohoto nařízení, mus, to, že v rámci tohoto zařízení musíme přijmout různá ustanovení, mm, no, není to dostatečné a ty různé standardy v jednom balíčku tak a v jiném jinak, to nám nepomáhá. A ty rozdíly jsou tam, kde můžou napáchat nejvíce škod. To se týká dotčených osob, tady hovořím o směrnici, mohli bychom si tady projít jednotlivé články, ale myslím, že nám to můžu ušetřit, že na, na první pohled už je to zřejmé. Potom třetí země, eh, tam jsou ta eh, rozhodnutí o přiměřenosti, o přiměřenosti ochrany. Eh, to je pochybné, ale pokud se zjistí, že to není přiměřená ochrana, tak potom nesmí být údaje převedeny. Potom akta v přenesené pravomoci, akty v přenesené pravomoci, ehm, ano, to je v podstatě dobré. Měli bychom definovat esenciální esenciální prvky. Paní zpravodajka tam něco navrhuje. Paní Ernst, prosím, ukončete vaše vystoupení, říká paní předsedkyně. Děkuji, slovo má paní Koraca Bild. Děkuji, paní předsedkyně. Už jsem se vyjádřila několikrát a velmi oceňuji tuto příležitost o tom hovořit, i dobrou spolupráci, především pokud jde o právní jistotu, tu musíme zajistit, musíme usnadnit eh, implementaci. Eh, jsou tady dnes eh, pro mě důležité především dvě věci. Jednak se tý, to týká dětí a jednak vyváženost přístupu veřejnosti k údajům a také ochrany údajů je, je potřeba, aby tady byla jasná, jednoznačně srozumitelná pravidla eh, o, o právech eh, té dotčené osoby a pokud jde o děti, tak tady to není dostatečně vyjasněno. Nad věk 13 let, tam je sice eh, dlouhý seznam, ale potom je tam možnost zakřič, pouze ano nebo ne. Takže možná bychom tady měli mít eh, také ustanovení specifické pro děti nad věk 13 let, tak abychom skutečně zajistili, eh, že eh, to bude informované právo té dotčené osoby, aby zkrátka chápala, že to tak je. Dále eh, je tady odkaz na přístup veřejnosti k dokumentech a já si říkám, že bychom to měli posilnit. A jak? protože my bychom eh, ochranou údajů neměli podrývat koncept přístupu veřejnosti k dokumentům. Děkuji, to bylo velice stručné. Nějací další kolegové, kteří by si chtěli vzít slovo, ne, eh, dobře, takže eh, jako stínová zpravodajka využije své právo, abych si vzala slovo, budu se sama kontrolovat, abych nepřetáhla. Nejprve Přesto, že velmi podporuji přístup toho balíčku, i když bych samozřejmě eh, preferovala, abychom měli jednotlivý nástroj, tak teď tady zkrátka máme ten balíček a není možné, aby směrnice byla zametena pod stůl, nebo aby byla oslabena. Rada nejenom spožďuje práci na směrnici, ale některé členské státy nyní e, dokonce e, chtějí, aby veřejné úkoly prosazování práva byly začleněny e, do, no, ne do směrnice, ale možná do nařízení a to znamená, že tady budou velmi přísná pravidla pro řízení obchodního využívání údajů a veřejné orgány budou moci dělat, co chtějí. Velmi souhlasím s paní Ernst v tom, že každé další návrhy eh, k soudní spolupráci, kde nás rada žádá, abychom to přijali, že to můžeme podpořit pouze v případě, pokud směrnice přijme směrnici, pokud rada přijme směrnici. Já nebudu hlasovat pro nic, nezvednu svou ruku, pokud to nebude vyváženo. Měli bychom se držet eh, časového plánu velmi přísně a potom, to, pokud je o specifický odkaz na nařízení, myslím si, že některé části by mohly být trochu pružnější, možná, že bychom eh, se mohli odvážit eh, k trochu riskantnějšímu přístupu a nejenom založenému na pravidelech, protože to je v zájmu obchodu i ochrany občanů. Takže jsem skončila a ještě mě zbývá trochu času. Chce se ještě někdo vyjádřit? Ne, dobře, takže dávám slovo komisi, aby odpověděla na některé konkrétní věci, které tady zazněly a potom dám slovo zpravodajům. Um, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem z vašeho příspěvku vyvodila, že je velká podpora toho, co je na stole. Samozřejmě otevřel jste celou řadu otázek. Já chci říct dnes hlavně, že jsme připraveni konstruktivně spolupracovat. Jsme ko eh, zákonodárce a já jsem to řekla v radě a teď to říkám tady. Mm, je tady celá řada zajímavých, konstruktivních návrhů. My jsme vyslali signál, že jsme ochotni spolupracovat na těch eh, přenosených pravomocech, to je velmi důležité. Musíme rychle hledat řešení na základě nějakých kritérií. Tady můžeme rychle nalézt řešení. Co se týká specifických témat, například děti. O tom mluvila paní Koraca, ano. Dali jsme tam uh, limit určitého věku ty děti a jsme připraveni zvažovat jiné možnosti. Souhlasím, že to technicky je složité najít řešení, ale v principu se tím budeme zabývat dále. E, přístup k veřejným dokumentům, také budeme hledat řešení. K tomu trendu v některých členských státech e, snaha tedy e, do té směrnice věci, co se týkají veřejných orgánů. My chceme hledat flexibilitu a řešení v rámci nařízení, které by vyřešilo tohle, tuto otázku. Co se týče mm, přístupu na základě rizika, my jsme pro tento přístup v textu nařízení, které je na stole. A Jediný důležitý aspekt je že to musí být jednoduché. Ten přístup založený na riziku, který nás bude nutit zkoumat riziko v každém jednotlivém malém středním podniku, to by bylo obtížné, protože většinou to riziko je velmi omezené. My navrhujeme některé prvky tohoto přístupu v nařízení, ale jsme připraveni zvažovat další věci, posílení tohoto přístupu. K časovému harmonogramu říkáte, že to podporujete. Já chci upozornit na velice náročné ne, um, prvky tohoto harmonogramu. Budeme zase spolupracovat, abychom dosáhly nějaké politické schody na konci irského předsednictví. K otázce paní Koraca Wild týkající se vztahu mezi ochranou dat a přístupu k dokumentům. Dostala jste odpověď? Chce předsednictví se k tomu vyjádřit? Pak s, s, zpravodajové? Nejprve pan Rucas. Rucas. Já nemám moc co dodat. Chci říci, že jsem rád, že vy jste na mé straně týkající se obrany nebo obhajoby toho přístupu v rámci balíčku a vyslání jasného politického signálu. To je dobré. aby nebyl, jednu věc chci vyjasnit, aby nebylo nedorozumění ohledně komise. Spolupráce s komisí je skutečně vynikající a děkuji vám za to velice. Sdílíme stejný názor k tomu na ten balíček a e, jak by měla vypadat budoucnost té směrnice. Dále ta ústní interpelace, která byla předložena, to není kritika, naopak, to je, my se domníváme, že takto komise dostane příležitost oficiálně ještě jednou vysvětlit a e, prezentovat své stanovisko společně s radou, tedy na plenárce ve Štrasburku. Děkuji, pan Albrecht. Děkuji také stručně k té směrnici. Já jsem také stínovým zpravodajem je důležité, že eh, předpokládáme koherentní rámec ochrany osobních údajů a chceme minimální standardy také v oblasti policejní a justiční spolupráce. A my spolupracujeme a můžeme vyjednávat s radou, takže já si nemyslím, že musíme mluv, tady jednat o jednotlivých eventualitách, je nutné dosáhnout nějakého výsledku. Na druhé straně máme um, případy jako ten evropský um, příkaz k vyšetřování, kde musíme vyjednávat v oblasti policejní justiční spolupráce má frakce alespoň se domnívá, že minimální standardy, jak budou zakotveny v té směrnici o ochraně dat, jsou nutné. Musí platit předtím, než budeme přijímat další opatření pro sdílení informací v, v oblasti um, vynucování práva mezi, mezi mm, orgány trestního stíhání a tak dále. K tomu nařízení Děkuji kolegům, co přispěli, především paní Koraca Bild. Pokud máte návrhy týkající se těch dětí, což také mm, předpokládám, že bude bod, důležitým bodem a také přístup k veřejným dokumentům, tak bych si je tam přál mít od začátku. Já mám dojem, že v mnoha členských mm, státech přístup k veřejným dokumentům je druhá strana téže mince a měl by být jasně zmíněno v nařízení, aby orgány pro mm, ochranu osobních údajů mohly z toho vycházet. Co se týče dětí, ochrany mm, údajů dětí, my se odvoláváme tedy na děti na, přes 13 let, starší 13 let, co se týče profilování, profilu. Také je důležité, aby tam byl informovaný souhlas dětí. Děkuji. Děkuji. Prezentace návrhu zprávy se předpokládá na jednání 17. 18. prosince. To byl takový vánoční dárek. Takže teď jsem vás všechny donutila k disciplíně a díky tomu skončíme o 8 minut dříve. Takže se omlouvám, zítra můžeme přetáhnout o 8 minut a děkuji za trpělivost, uvidíme se zítra.